Well, Hello. Hello. What? Dobrý den, budeme pokračovat naší schůzi, vážení kolegové. You're welcome to have you here. Take your seat because we're getting off. Okay. Welcome back to resume our work at 3 p.m. Takže pokračujeme. Teď jsme o bodu číslo 10 a 11 a 12. Budeme mít společnou rozpravu o kybernetické bezpečnosti a kybernetickém zločinu. Po číslo 10. Práva o oblasti hrozeb. Reakce agentury ENISA, tedy Evropská agentura pro bezpečnost sítě a informací, na vyvíjící se prostředí hroze. Potom bod číslo 11. Středisko Europolu pro boj proti kyberkriminalitě. A potom budeme mít počítačový bezpečnostní balíček. Máme tady řadu hostů, Steva Persera, vedoucího technického oddělení Enisy. Potom tady máme prezentaci pana Trase Ertinga a Paula Timrse, který je ředitelem pro udržitelnou a bezpečnou společnost generálního ředitelství CNECT z komise. Komise nedávno přijala balíček o kybernetické kriminalitě. My jsme potom eh, k tomu měli také seminář eh, s komisařkami Malstrem a Nelly Cruz. Je to eh, velmi důležitá věc pro náš výbor. Všechny tyto věci související s základními právy, ochranou údajů a tak dále. A jsme velmi rádi, že teď můžeme mít tuto společnou rozpravu. protože samozřejmě tady budeme mít i prostor pro diskuzi. Vidím, že naši hosté už jsou tady, jsou velmi vítaní. Pan Perso tady je, pan Erting, ten tady byl už ostatně dopoledne. A máme tady také pana Temrse. Takže navrhuji, aby eh, vystoupili v tom pořadí, v jakém jsou uvedeni tady na programu. A já navrhuji, vzhledem k tomu, že máme hodinu a půl na tuto debatu, takže by každý mohli mít desetiminutový projev na úvod a potom bychom zahájili diskusi. Jako první má slovo pan Pöse, který zastupuje Enisu. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že jste mě pozvali jako zástupce Enisy na vaše dnešní jednání. Já tady jsem eh, velmi rád. Chtěl bych hovořit o naší studii, která eh, analyzuje hrozby. Nejprve dovolte, abych eh, vám vysvětlil naše působení. Enisa je založena na spolupráci, spolupráce s partnery, ať to jsou členské státy, nebo jsou to evropské instituce, nebo ať už je to soukromý sektor. A všechno, co děláme, a to bych chtěl zdůraznit, vlastně není jenom naše práce, je to naše společná práce. A všechno je to výsledkem dialogu s těmi naše partnery, se které jsem uváděl a vycházíme se příkladů dobré praxe, které již ve členských státech existují. Tak chceme také působit v budoucnosti. A také v komisi jste si mohli všimnout, že kladou větší důraz na soukromoveřejná partnerství a na zlepšení komunikace. Takže to není všechno jenom výsledkem naší práce, ale práce všech našich partnerů. A na úvod bych měla si říci, že jedno z našich největších výzev v příštích deseti letech je zajištění bezpečnosti v přeshraničním styku, ale také uvnitř Evropské unie. Tedy jde o to, aby informace volně, tam, kde to je vhodné, eh, se pohybovali přes hranice, tak abychom zbytečně neduplikovali práci a mohli se poučit z chyb a ominů ostatních. A Paul Timmers komise a Truls eh, z Evropského centra pro občanskou trestnou činnost vědí všichni, o čem mluvím. My teď mluvíme o strategii v této oblasti, to je pro nás eh, plán důležitých kroků, které by měly vyřešit problémy, o kterých bych chtěl dnes velmi stručně hovořit. A je to pro nás tedy velmi významný krok a ještě předtím, eh, než začnu svou vlastní prezentaci, tak doufám, že nebudete eh, klamaní. Já mám 18 let zkušeností s touto činností a v okamžiku, kdy se do toho člověk pustí, tak eh, se to nutně stane velmi technickým a velmi, velmi technickým tématem a je tam spousta podrobností a za to se vám předem omlouvám. Someone's gonna help me. There we go. There we go. Thank you. So I'm going to give a very brief introduction to Anisa. Makes... Velmi krátký úvod o Enise, to Eh, bude hned na začátku, potom eh, bych si dovolil popsat ty eh, hlavní jevy, potom bych chtěl popsat hlavní výsledky naší studie a dobrat se nějakých závěrů. ENISA, jak asi víte, je relativně nová agentura, byla založena v roce 2004. Říkáme si středisko expertů, což možná zní trochu nadneseně, ale my to tak úplně nemyslíme, ale jsme střediskem eh, odborných eh, znalostí, které sbíráme ode všech ostatních. Je důležité se také uvědomit, že tuto, ta naše rola nespočívá jenom v podpoře členských států, ale také se snažíme umožnit výměnu informací mezi veřejným a soukromým sektorem a to je podstatná část naší práce. A výsledky, které dnes eh, tady uvidíte, právě pocházejí z této spolupráce. Teď tedy několik přibližných poznámek o hrozbách. Já dám krátký přehled o tom, jak vypadá prostředí eh, hrozeb z našeho pohledu, ale potřeba mít na paměti, že ty hrozby se neustále složitě mění eh, na základě různých faktorů. Jeden z těch faktorů je například eh, úroveň odhodlání vašich partnerů, jestli jsou motivováni finančním ziskem, politickou ideologií nebo něčím podobným, takže se to eh, těžko určuje. Těch proměných je celá řada a i tam, kde ty údaje máme, tak se to těžko sestavuje do nějakých eh, validních eh, trendů. Oblast tedy není stabilní, mohu vám uvést příklad. Všichni jste určitě slyšeli o Stuxnetu, což eh, změnilo eh, celé to prostředí, ne z hlediska technologického, tam nic technologicky nového ani tak nebylo, ale eh, co, co bylo nové, byl cíl, protože už se nehovařilo jenom o finanční ztrátě, ale začalo to znamenat i ztrátu na životech a to se těžko předvídá, tomu říkáme je v černé labutě, takže je to taková předpověď trochu počasí, čím blíže ty eh, jevy se mají vyskytnout, tím jistější to je, čím vzdálenější je ta budoucnost, tím se to odhaduje tí, eh, hůře, ale samozřejmě se snažíme naše metody vyladit tak, aby byly co nejpřesnější. Snažíme se předvídat eh, hlavní události přesnosti na hodiny v kyberprostoru, nicméně ta mm, síla předvídání nebo ta eh, že ta předvídání není úplně mm, nejlepší. Takže eh, víme, že eh, řada těch pachatelů je motivována finančním ziskem a ti útočníci samotní se stávají čím dál tím efektivnější. A čím rychleji eh, eh, útočí, tím obtížnější je mít eh, nějaký fungující systém kontrol. A zase na to si musíme zvyknout, musíme zůstat konkurenceschopnými na globálním trhu. Měli bychom najít správnou rovnováhu mezi oběma aspekty a řešením toho problému leží v tím, že se nám úspěšně podaří zkombinovat osoby, procesy a technologie. Teď tedy k té vlastní zprávě. Ta zpráva o hrozbách poskytuje přehled o hrozbách a současných a budoucích trendech, ale už jsem to trochu kvalifikoval před okamžikem. Eh, při naší práci, to opět zdůrazňuji, to neděláme sami, není to běžná analýza rizik. My se snažíme združovat eh, eh, a kombinovat i analýzy ostatních. To je běžná aktivita, my máme eh, u nás zaměstnáno přibližně 30 lidí, nemáme tedy takové možnosti, abychom mohli dělat všechno, ale můžeme se snažit interpretovat výsledky práce ostatních a přizpůsobit to našim cílům. I to má svou hodnotu. V našem konkrétním eh, případě jsme analyzovali přes 120 nedávných zpráv od různých eh, zdrojů. Cílová skupina naší zprávy, to jsou ti, kteří rozhodují o důležitých věcech, jako jste vy, jsou to dále profesionálové v oblasti bezpečnosti, jsou to manažeři eh, nebo pro rizikové řízení. A jsou to další eh, jednotlivci, kteří eh, mají zájem o tyto informace. Máme tady uveden citát o Sun Tzu, který říkal, že je potřeba znát svého nepřítele. Takže musíme si vždycky uvědomit, abychom mohli přijímat právná rozhodnutí, co se děje jako nás. Teď k té metodě studie. Metoda byla eh, sběr a analýza stávajících veřejně dostupných informací, komplement do jednotné zprávy o prostředí hrozeb. Z těch 120 zpráv, které byly zohledněny, většina těch pocházela nebo byla vytvořena v roce 2012. Prvky v naší zprávě eh, zahrnují to, jak, s jakými hrozbami se potýkáme v současnosti, ale také se to týkalo jaké hrozby se pomalu vynořují na obzoru a co bychom měli zohledňovat při našich eh, rozhodnutích. Look. Sorry. I'll go down a click for you. There we go. That's just a diagrammatic. Um... Tady vidíte názorné eh, Eh, znázornění těch hlavních eh, vztahů. Tady eh, tím vlastně demonstrujeme způsob naší práce a budoucnosti. Budeme usilovat, abychom měli ještě více kontaktů s různými partnery a aby ten proces byl co nejefektivnější. My tady nebudeme vlastní rizika analyzovat sami, ale budeme analyzovat mezery, které se objevují v práci ostatních a budeme se snažit zpřístupňovat ty informace a vy samozřejmě eh, spadáte do těch, které jsou tyto informace určeny. A teď k těm hlavním závěrům nebo zjištěním naší studie. Co se týče obsahu, tady jsme identifikovali současné nejvýznamnější kybernetické hrozby. Není to jejich dopad, je to spíše jejich výskyt, eh, ten dopad se eh, měří velmi těžko, to jsem říkal už na úvod, ještě se k tomu dostanu. Trendy, které se snažíme vyvodit z porovnávání informací o současných hrozbách s těmi, které jsme měli eh, v minulých letech, to je jediný způsob, jakým to můžeme porovnávat, a potom se snažíme formulovat řadu různých trendů v nových oblastech informačních technologií. Doufám, že se vyznáte v těchto oblastech. Je to mobilní computing, sociální technologie, kritické infrastruktury, cloud computing a velkoobjemová data. To jsou pravděpodobně ty oblasti největších inovací v oblasti informačních technologií. Jaké jsou tedy eh, výskytově nejč, nebo nejčastější eh, hrozby? jsem říkal, že nechci zacházet do velkých podrobností. Jednak jsou to ehm, eh, ty hrozby, které eh, vám hrozí, když eh, nebudete pozorně sledovat, kam, co sledujete na internetu. Může to ovlivnit to, jak funguje váš počítač. Ehm, koně a červy, to jsou často se vyskytující věci. malware eh, eh, je, to je software, který to potom odhaluje. Code injection, to jsou věci, které využívají eh, nedostatku ve webových technologiích. SQL například, jazyk, které má slabá místa, který je možné použít proto, abyste mohli vnášet nové instrukce do fungování programu a potom je můžete z počítaču krást údaje. Botnet, to asi všichni znáte, to jsou velmi populární eh, věci. Eh, využívá se síť skorumpovaných počítačů pro vysílání spamu a dalších věcí, jako například odepírání služby, to je velmi brutální útok, to prostě se zahltí eh, nějaký stroj. Pokud máte dostatečné kapacity, tak je možné takový útok provést. Phishing, to je sociální engineering, Není to nějak eh, vyspělá technologie, spíše je to o tom, jak přesvědčit lidé o tom, aby vám svěřili informace, které potom vy můžete využít pro to, abyste vnikli do různých systémů nebo prováděli nějaké transakce. Potom jde o podkopávání u eh, informací. Rogueware a scareware to je falešný software, ty software, ty vytváří falešné upozornění. Eh, Mí kolegové určitě budou moci uvést dobré příklady, jak to funguje. Potom spam, to eh, je zneužívání e-mailových adres. To je tedy přehled. Omlouvám se, že to tady eh, není, nejde úplně vidět, protože to malým písmem. Dostal jsem jenom 10 minut. Mohu vám pozřít, ať si tuto zprávu přečtete. Je tam spousta technických informací a zkušeností mohli byste z toho hodně vytěžit. Co, co vám říká tento přehled, eh, takto zhuštěné formě, to, jak se ty trendy vyvíjejí eh, na časové ose, jestli jejich výskyt zrůstá nebo spíše klesá a jestli se objevují nové trendy. Byl to velmi rychlý přehled. Příští rok se to asi zase změní, tento obrázek, ale je to užitek v tom je vidět, jaký, mm, jaké ty hlavní hrozby se vyskytují. Potom eh, tady další obrázek, který vám ukáže, eh, jak akcí aktéři působí jakým způsobem. Něco z toho je překvapivé, možná, eh, že by to stálo za pohled, abyste se zkontrolovali, jestli to odpovídá vaší představě o tom, jak k těmto věcem v reálném životě dochází. To vám tady nabízí ten druhý pohled. Tady je to o těch aktérech, který ty různé, různé útoky provádí. A v e, každé z těch oblastí, o kterých jsem hovořil, například toto jsou velkoobjemová data, vám poskytneme více podrobností o těch hrozbách. Celá ta zpráva má asi 100 stránek, což je velmi dlouhá, můžete si tam vybrat to, co vás zajímá nejvíce. Pokud vás zajímá cloud computing nebo mobilní technologie, tak se podíváte na ty sekce. E, je to dobré, proto se seznámili s tím, co my teď považujeme za poslední stav znalostí a závěry. Útočníci používají jednoduché a levné zbraně, celkově to Stuxnet sice byl velmi vyspělý kód, ale obecně lze říci, že ty nástroje, které se využívají, jsou velmi jednoduché a už jsou tady velmi dlouho. Slabá místa v systémech jsou příliš dlouho neodhalená. Já pocházím z vysoce výkonného komerčního prostředí a i tam trvalo velmi něko, dlouho, několik měsíců, než se podařilo instalovat um, záplaty na, ty, eh, na ta slabá místa, než se tedy ty systémy opravily. Eh, to má samozřejmě to výhodu, že to může určitým útokům zabránit, v tom se musíme zlepšit. Víme toho málo o útočnících, o jejich taktice a o jejich vektorech útoku. Jeden z hlavních závěrů je ten, že bychom měli jít ještě dál. A přes všechny ty dobré věci, které teď probíhají v oblasti spolupráce, tak je evidentní, že v tom musíme jít ještě dál. Doporučení já je proběhnu velmi rychle. Potřeba sbírat a rozvíjet eh, lepší důkazy o vektorech útoku. To je součástí naší strategie, například notifikace eh, průlomů do bezpečnosti, to by nám poskytlo mnohem lepší přehled o tom, co se v současné době děje. Potom jde o to, jak sbírat a rozvíjet lepší důkazy o dopadu kterých eh, ty útoky dosahují, protože víme, že například soukromé společnosti nechtějí přiznat, eh, že byly předmětem nějakého útoku, protože to není dobré pro jejich podnikání, ale pořád musí být schopni ten dopad analyzovat, protože je to důležité pro naši analýzu. Potom jde o to, jak eh, vytvářet databáze kvalitativních informací o aktérech hrozeb. O tom teď moc nevíme, možná v komerční nebo ve vojenské sféře ano. Ta analýza, kterou máme eh, v této době, zatím není příliš vyspělá, ale je to součást celé hádanky a musíme na tom dále pracovat. Potom je potřeba používat společnou terminologii, to je důležité při sdělení informací, protože pokud nepoužíváte stejné pojmy, a nemusíme to brát nějak drakonicky, ale musí mít minimálně, minimálně nějakou minimální úroveň konsistentnosti, tak teprve potom budeme eh, schopni porovnávat informace také v přeshraničním eh, stěku nebo uvnitř Evropské unie. Mě bychom zahrnout také pohled eh, uživatelů, všechno to se děje například ve vojenské oblasti, na veřejném sektoru a někdy se na to zapomíná. A potom je potřeba eh, analyzovat ty scénáře, jaké kroky jsou možné, jaké nejsou možné. Potom jde o sběr eh, eh, zpravodajských informací, musíme vědět, proč určitému útoku došlo, jak by se mohly vyvíjet a je, samozřejmě, jak eh, na ně budete reagovat. Všechny tyto informace musíte dát dohromady, abyste potom mohli vytvořit úspěšný přístup a potom eh, musíte eh, vykonávat bezpečnostní kontroly, které by se opíraly o data. Asi před 15 lety jsme přišli s firewally, tehdy to fungovalo, ale teď jsou plné děr, protože, chceme, eh, protože podniky eh, chtějí sdělovat o sobě hodně informací a dnes už tyto mechanismy nejsou moc efektivní a proto bychom se měli zamyslet nad novými mechanismy, které by odpovídaly tomu, jak dnes funguje podnikatelská sféra. A to je podle mě všechno. Omlouvám se, jestli jsem trochu přesáhl, a doufám, že to bylo aspoň trošku zajímavé. For the accurate presentation we just had. obsáhlou prezentaci za představení agentury ENISA. Vidím tady zájemce o diskuzi, takže půjdeme podle programu, projdeme si ty jednotlivé prezentace nejprve a pak se pustíme do diskuze. Ale nejprve Předám slovo panu Ertingovi, který vystoupí za Evropské kybernetické středisko. Máte slovo. Dobrý den, děkuji. Já možná eh, budu radši sedět tady dole, abych spíše mohl ovládat počítač. Děkuji za pozvání na vaše eh, zasedání. Dovolím si rychlý přehled toho, jak my vidíme současný vývoj. Podívejme se tady na vývoj v kybernetické oblasti. Dochází k propojování zemí, regionů kdy dnes máme k internetu připojeno mm, přes 70 regionů na eh, celém světě. Určitě dojde k dalšímu vývoji, k integraci údajů, kdy bude kybernetický prostor vlastně jednat jakoby naším jménem. A nakonec dojde také k tomu, že budeme online i bez počítačů, budeme používat více nejrůznějších čidel, aplikací, budeme mít dispozici více možností voleb, ale také více rizik a hrozeb. Internet brzy bude eh, spíše takovým eh, prostředníkem, zprostředkovatelem, který nám bude umožňovat komunikaci, něco jako dnes eh, je elektřina. Budeme neustále online, to je jasné, a na to musíme pamatovat, až budeme připravovat legislativu a iniciativy do budoucna. Neustále budeme online, ať už jde o eh, dobu, kdy řídíme v autě nebo zacházíme s domácími spotřebiči, i ty budou online, stejně jako lékaři a tak dále a tak dále. Budoucnost přinese inovace, prosperitu, otevřenost, demokracii, transparentnost, další znalosti, bezpečnější život, eh, snažší život, také lepší vzdělávání. To jsou všechno ty pozitivní věci, ale budoucnost také změní způsob, jakým vedeme eh, boj, bojujeme, budeme používat eh, jiná zařízení na zemi, ve vzduchu, ve vesmíru, ale příští eh, bitva v budoucnu se jistě bude odehrávat v kyberprostoru. Je třeba se na to připravit. Kyberšpionáž mění se strategie schromažďování informací a špionáže, jaký známe z období studené války. Kyberhektivismus, aktivismus, terorismus, je to vše se eh, bude měnit. Problém eh, je v tom, že dnešní bezpečnostní hm, prostředí funguje jinak. Už nepotřebujeme velkou armádu pro to, abychom způsobili rozsáhlou škodu. Stačí počítač, určité schopnosti a širokopásmové připojení. To jsou tedy věci, které přímo nespadají do mandátu našeho střediska pro kybernetickou bezpečnost, ale chci, abychom si toho byli všichni vědomi, abychom eh, pochopili především účel, cíl hm, kybernetického útoku. Jedině tak budeme schopni nějakým způsobem zasáhnout. Kybernetická trestná činnost, eh, to je nevyhnutelná věc, jakmile budeme všichni online. Je to trestná činnost, která se odehrává v kyberprostoru, ale spadají se mi takové věci, jako je zneužívání eh, dětí, sexuální zneužívání online, prodej eh, dětské pornografie a tak dále, a tak dále. So, what do we see right now? Jak vypadá situace dnes? Eh, Každý rok přicházíme o 106 miliard eur prostřednictvím podvodu DPH. Některé ty prostředky by bylo možné eh, převést eh, eh, na boj s kybernetickou trestnou činností. Můj kolega hovořil o škodlivém softwaru, který se používá pro získávání informací, následně další trestnou činnost což jsou eh, věci v hodnotě, nebo trestná činnost v hodnotě eh, stovek milionů eur. Zneužívání bankovních údajů pomocí trojských konňů, phishingu, pak nová technologie, cloudová technologie. Pan profesor Beagle eh, vás o tom bude aktuálně informovat za okamžik, ale pro policii se také hodně změní a to především dvě věci. Jednak eh, to, že všichni budeme veškeré své informace mít eh, v cloudu. To znamená, že i policie, když bude chtít zajišťovat důkazy, budeme muset zabavovat nejenom počítače a servery, jako to děláme nyní, protože teď eh, budeme skladovat údaje, nebo v budoucnu budeme skladovat údaje na cloudu a pro policii bude jistě obtížnější mm, cloudy detekovat, najít, eh, protože mohou být v zemích, eh, s nimiž se nám obtížněji spolupracuje. To znamená, že cloudové technologie hodně změní naši práci. Změní se také to, že tato trestná činnost může být páchána vnějš, vnějšku. může být páchána z jiných kontinentů a přitom zacílená na Evropskou unii. Jaký je rozdíl mezi tradiční organizovanou trestnou činností a kybernetickou trestnou činností. To je podstatná věc. Jednak tady není žádná vazba mezi pachatelem a samotným trestným činem v prostředí online pokud někoho mm, zabiju, okradu, oloupím, musím tam být fyzicky přítomen, ale při kybernetické trestné činnosti můžete udělat vše na dálku. Takže můžete být v jedné zemi a páchat trestnou činnost v dalších deseti státech a nikdo nebude vědět, co děláte, protože je snadné se skrýt za různé bezplatně disponibilní služby na internetu. Bude potřeba stále méně prostředků pro tuto trestnou činnost a i ten eh, kriminální hodnotový řetězec eh, bude mnohem kratší. Když chcete dnes obchodovat s kokainem, musíte ho nejprve v Kolumbii vypěstovat, pak se musí eh, dovést, potřebujete prekursory, laboratoře, přepravit zboží z Af- Ameriky do Afriky, následně do menších eh, přístavů v Evropě a tak dále. Je to obrovský hodnotový eh, řetězec, eh, kde je celá řada možností nějakého vnějšího zásahu a selhání, ale při kybernetické trestné činnosti můžete být pouze v jedné místnosti vše řešit od počítače, což samozřejmě zhoršuje situaci policii. Ale není problému bez řešení, takže bychom neměli sedět se založenýma rukama a myslet si, že teď nás eh, zahltí kybernetická trestná činnost. Pro každý problém existuje nějaké řešení a já tady vidím především čtyři cesty, kterými bychom měli jít, pokud se chceme ochránit v kyberprostoru. Jednak je to povědomí o situaci, moje děti například vůbec nikdo neučí ve škole, jakým způsobem se chovat na internetu. 80% eh, svého volného času přitom tráví na počítači eh, v sociálních médiích. Je potřeba vzdělávat, eh, informovat, aby děti a všichni jsme věděli, že informace, která je umístěna jednou na internet, tam zůstane navždy, není možné ji odstranit. Toto je třeba říkat. Je třeba informovat lidi, jakým způsobem na internetu obchodovat, jak se tam chovat, jakým způsobem se eh, ochránit. Samozřejmě, že dobrá mm, ochrana eh, kritické infrastruktury je důležitá, ale mm, samozřejmě, že je to stejné jako ve fyzickém světě, kde se také můžete eh, bránit zámky a speciálními dveřmi, ale nikdy to nefunguje stoprocentně. Musíme vytvořit prostředí, které nebude pro eh, pachatele této trestné činnosti eh, tak atraktivní. A v neposlední řadě je potřeba nastavit systémy zprávy internetu. Kdo internet vlastní, kdo rozhoduje, pokud existuje um, nějaký důkaz o zneužívání internetu. Je potřeba tyto věci nějakým způsobem sledovat, jinak je problém neřešitelný. Teď už jenom velice rychle, pokud jde o mandát našeho střediska, my jsme začali fungovat před šesti týdny v rámci Europolu a mám to potěšení, že toto středisko řídím. Kybernetická trestná činnost působí závažné škody, jak víme, a dotýká se také kritické infrastruktury Evropské unie. Jaké jsou naše hlavní funkce? Jednak chceme poskytovat informace o kybernetické trestné činnosti, to znamená, že budeme mít k dispozici komplexnější přehled o situaci. Problém je v tom, že jednotlivé země mají sice dobrou představu situaci, ale pokud jste policista, tak nevíte přesně, jestli se mm, stejný případ už na, například eh, neřeší v jiném členském státě. Zatím jsme neměli možnost, eh, jak toto zjistit, takže my združujeme informace, pomáháme budovat kapacity, školíme, poskytujeme operační, forenzní podporu. Je jasné, že nemůžeme eh, řešit kybernetickou trestnou činnost jenom prostřednictvím orgánů trestných činné řízení. Potřebujeme zapojit další aktéry, nevládní organizace. A Dále potřebujeme strategii pro sledování médií a možná společně s agenturou eh, ENISA můžeme lépe potom predikovat do budoucna. To jsou tedy oblasti, v nichž budeme působit. To by eh, ode mě bylo pro tuto chvíli eh, vše s tím, že bych jenom ještě zmínil na úplný závěr, že pokud jde o naše mm, středisko, my jsme si stanovili jakožto cíl používat eh, inkluzivní eh, přístup. To znamená, že naší správní radě jsou zástupci komise, ESVČ, zástupci eh, ENISA, zástupci CEPOLu, Eurojustu a také zástupci odborné skupiny pro kybernetickou bezpečnost, odborníci na zneužívání eh, dětí. A my jsme si vybudovali hm, digitální eh, středisko a středisko pro kybernetickou bezpečnost komplementárním eh, způsobem. Vzájemně si nekonkurujeme, ale využíváme všech zdrojů, které máme k dispozici, abychom maximálně potírali kybernetickou trestnou činnost, která se velice rychle vyvíjí v závažnou hrozbu. Já myslím, že máme možnost vyhrát, ačkoliv začínáme poměrně pozdě a stojí před námi obrovský kus práce. Ale mohu vás ujistit, že Evropské centrum pro kybernetickou trestnou činnost udělá maximum společně s agenturou ENISA a dalšími e, subjekty, včetně členských států, abychom žili v bezpečnějším prostředí, ačkoliv to nebude snadný úkol. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Pane Ertingu za nesmírně zajímavou prezentaci, která trochu nahání eh, stracha eh, husí kůži. Ale je dobře, že jsme si eh, nyní lépe vědomi práce agentur Evropské unie i vašeho střediska. Teď si vyslechneme prezentace Paula Timmerse, který zastupuje Evropskou komisi a představí nám kybernetický palíček. Prosím. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já se zaměřím na to, co navrhujeme jako řešení některých problémů, které byly uvedeny v kyberbezpečnostní strategii Evropské unie. Zejména pokud jde o návrh směrnice na, pro bezpečnost sítí a informací. Tak, už bylo řečeno, že digitální svět je pro nás velmi důležitý, pro nás, pro všechny. Přístup eh, kyberbezpečnostní strategie se zaměřuje na to, abychom zachovali hospodářské a sociální výhody digitálního světa otevřeného internetu. To chceme také úplně všichni. Musíme nechat internet růst, musíme ho být schopni využívat a proto potřebujeme spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti. Jak už bylo řečeno, rizika a různé incidenty porušující kyberbezpečnost se objevují stále častěji, ale já bych rád řekl, že se nejedná pouze o kriminalitu, můžou to být jaksi takové přírodní jevy, abych tak řekl. Ten problém často spočívá v nedbalosti nebo chyby lidského faktoru nebo zkrátka neznalosti toho, jak se správně chránit. Podle jedné studie jsme zjistili, že 9 z 10 problémů lze jaksi eliminovat eh, jen díky velmi eh, základním opatřením. Přeshraniční spolupráce je velmi důležitá věc, ale my se chceme zaměřit spíše na to, co můžeme udělat v Evropě jako v celku a co můžeme udělat společně. Zjistili jsme, že je nedostatečná připravenost a nedostatečná spolupráce na úrovni EU. V rámci přípravy této strategie a zejména při přípravě eh, této směrnice o bezpečnosti sítí a informací jsme provedli velmi obsáhlou veřejnou konzultaci, eh, kromě těch dalších konzultací, eh, které jsme prováděli. A jedním z výsledků je, že asi zhruba 60% respondentů zažili určitý druh nějakého incidentu sami, který na ně měl vážný vliv. Ovšem pouze 20% společností v této oblasti mají nějaké plány zprávy řízení rizik. Samozřejmě eh, pro společnosti obchodující s IT je situace trošku snazší, ale eh, i u nich je to teprve 30%, takže mnoho těchto společností není vůbec na útoky připraveno. Když se ale rozhlédneme, vidíme jasně, že to, co děláme teď, není nic náhodného, je to práce založená na dlouhé historii iniciativ v této oblasti, eh, digitální agenda pro Evropu, která explicitně identifikovala eh, nutnost zabezpečit kritické informace, potřebujeme chránit osobní data, máme různá fora členských států, spolupráci soukromého veřejného sektoru a tak dále a tak podobně. A i zde v parlamentu mm, bylo publikováno několik zpráv a různých usnesení, eh, které parlament přijal v posledním roce, které se tímto zabývají. A v nedávné době eh, byla sformulována pracovní skupina Přátelé prezidentství, předsednictví, která se eh, kyberbezpečností zabývá. V podstatě eh, jsme zjistili, že je ten správný okamžik přijít s komplexnějším přístupem, s komplexnější vizí, aby se všechny ty aspekty té stejné věci združily. A to si myslím, že velmi pěkně symbolizuje fakt, že kyberbezpečnostní strategie je společným výsledkem práce paní Eštnové za SVČ, eh, komisařky Malmströmové, za DG Home a komisařky Kruzové, zodpovědné, zodpovědné za digitální agendu. Takže e, věci se posouvají a i na úrovni služeb je dostatečná úroveň know-how, která vypracuje strategii, která všechny tyto prvky združí. To se zatím e, udělalo a 7. února to bylo předloženo. Tato strategie v podstatě poskytuje takový deštník, který říká, že v kyberprostoru chceme dodržovat principy a hodnoty, které jsou vlastní našim aktivitám na úrovni EU a kterými se řídíme. Chceme se jimi řídit jak v kybersvětě, ve světě online, tak ve světě e, fyzickém, to znamená ochrana dat, ochrana lidských práv a tak dále. Za další, tato strategie se zabývá výzvami z mnoha úhlů pohledu. Hovoříme o bezpečnosti a odolnosti, k tomu se pak vrátím, to se této směrnice přímo týká. Takže robustnost, odolnost sítí a informačních systémů vůči eh, problémům. Dále chceme navýšit boj proti kyberkriminalitě, o tom už jsme slyšeli. Chceme hovořit o kyberobraně a chceme vypracovat eh, mezinárodní politiku pro kyberprostor v EU. A nakonec se tam hovoří také o takovém přehledu rolí a odpovědností závazku jednotlivých eh, zúčastněných stran. Těch zúčastněných stran je tam celá řada, soukromé, veřejné agentury a tak dále a tak podobně. A ta strategie popisuje pravidla pro jednotlivé hráče a do značné míry také způsoby jejich spolupráce. V tuto chvíli bych měl asi říci, že jsme přesvědčeni, že jsme předložili komplexní strategii, která združuje celou řadu prvků, nicméně nelze v takto rychle se vyvíjejícím eh, sektoru očekávat, že tato strategie bude univerzální odpovědí na vše. Takže ta strategie se rovněž musí rozvíjet, vyvíjet a měnit se společně s tím, jak se mění kyberprostor, jak se mění zkušenosti jednotlivých lidí a tím, jak budou jednotlivé sektory a zúčastněné strany spolupracovat a plnit své závazky. Konkrétně, a ještě jednou mi tam prosím klikněte, abychom posílali eh, bezpečnost a odolnost systému, eh, Hovoříme o bezpečnosti dodavatelského řetězce a o integrovaných řešení trhu ICT a bezpečnostních řešení. Chceme podpořit výzkum a vývoj, chceme zajistit spolupráci veřejného a soukromého sektoru, což je velmi důležité. Musíme spolupracovat i se soukromým sektorem, protože soukromý sektor v podstatě provozuje a vlastní větší část infrastruktury. Eh, chceme bojovat proti botnetům, to znamená, a o tom už konec konců hovořil eh, Steve, takže to jsou ty distribuované systémy eh, poškozených počítačů, které mohou hromadně útočit na servery. Eh, chceme zajistit bezpečnost systému průmyslové, eh, průmyslového řízení, to znamená eh, různých elektrických a vodních sítí. Chceme hovořit o bezpečnosti inteligentních elektrických sítí a chceme zvyšovat povědomí. Takže to by byla ta odolnost. Kyberkriminalita. Máme Evropské centrum pro kyberkriminalitu, to už existuje a s ním také spolupracujeme. Podporujeme také schopnosti v jednotlivých členských státech pro vyšetřování a boj s kyberkriminalitou a podporujeme také rychlou implementaci směrnic o kyberkriminalitě, včetně stávajícího návrhu. Teď tedy e, kyberobrana. Chceme rozvíjet eh, schopnosti obrany, to znamená detekovat a reagovat na útoky. Chceme eh, nastavit synergie mezi civilním a vojenským sektorem, což bude předmětem eh, delšího dialogu. A chceme navýšit spolupráci mezi členskými státy SVČ a Evropskou obranou agenturou. A závěrečná část této strategie je vytvoření mezinárodní politiky pro boj s kyberkriminalitou v EU. O co jde? Jde o posílení mezinárodní spolupráce, to je jasné, to nedokážeme sami a shodou okolností je velmi zajímavé, že jen týden po té, co jsme tuto strategii předložili, tuto směrnici, eh, prezident Obama v USA vydal prezidentský příkaz, který se rovněž týká součásti eh, ča, části tohoto kyberkriminalistického balíčku v USA. Takže eh, nastoluje se zde podstatě možnost bojovat s kyberkriminalitou mezinárodně. Ta konec konců nezná hranic. Chceme podporovat lidská práva a volný obchod, to je velmi důležitá součást naší strategie. Chceme rozvíjet globální standardy a normy chování v kyberprostoru a chceme pomáhat spolu vytvářet kapacity v třetích zemích pro pomoc s bojem proti kyberútokům, například různé eh, know-how pro boj s kyberkriminalitou. A poslední část, a to už budu opravdu velmi stručný, v podstatě eh, ta směrnice o bezpečnosti sítí a informací. Tato směrnice je založena na článku 114 eh, SFEU. Eh, jde nám o to, abychom si dokázali zachovat hospodářsko-sociální výhody digitálního světa na vnitřním trhu. A to vyžaduje tři věci. Vyžaduje to připravenost na národní úrovni, vyžaduje to spolupráci na evropské úrovni, na úrovni Evropské unie na základě srovnatelných komparabilních schopností na národních e, úrovních, protože ty incidenty mohou mít i přeshraniční působnost a jde o vybudování kultury, e, bezpečnosti sítí a informací napříč všemi sektory hospodářství. To znamená, potřebujeme nastolit kulturu zprávy a řízení rizik a potřebujeme posílit spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Společné požadavky na národní úrovni e, pro připravenost na eh, strategii bezpečnosti sítí a informací. Je potřeba tyto strategie implementovat na národní úrovni a mít plán pro spolupráci pro případ eh, incidentů, které přesáhnou ať už soukromý nebo veřejný sektor. Rovněž je potřeba, aby členské státy vytvořily příslušný národní úřad, což bude jakýsi aktér, který se pak bude zapojovat do sítí spolupráce na evropské úrovni a je potřeba, aby si členské státy vybudovaly eh, dostatečnou kapacitu pro řešení incidentu, eh, což se řeší něčím, čemu se říká CERT, eh, Computer Emergency Response Team, to znamená tým pro reakci na naléhavé záležitosti v oblasti počítačových sítí. A jsou to přesně tyto znalosti, které potřebujeme na národní úrovni vybudovat, abychom zajistili že tato centra budou ve všech členských státech a myslím, že už teď je tam dokonce máme. Na základě těchto schopností na národní úrovni, a ty musí být na dostatečně vysoké úrovni, budou příslušné úřady a orgány spolupracovat na úrovni evropské. V rámci systému včasného varování a systému koordinované reakce eh, a reakcí na útoky a incidenty. To jsou incidenty, které mohou e, narůstat v podstatě exponenciálně. Internet se konec konců rozvíjí velmi rychle a dokonce se mohou vymknout i e, rozsahu jednoho národního státu. Tím pádem se členské státy musí vzájemně, vzájemně varovat. E, podobné incidenty mohou přesáhnout hranice jednoho členského státu, když se v jednom členském státě podaří na ten incident reagovat, mohou zasáhnout státy jiné, tyto incidenty mohou stěžovat chod vnitřního trhu a tak podobně. Rovněž Rovněž e, budeme informovat Centra pro kyberkriminalitu a budeme provádět navyšování kapacit a znalostí a e, vzájemnou kontrolu. Na evropské úrovni to bude provádět například ENISA. Systémy včasného varování ohledně rizika incidentu, to už jsem zmiňoval, eh, a koordinovaná reakce tam musí být založena eh, na nějakém společně vypracovaném plánu spolupráce pro bezpečnost sítí a informací, ve kterém budou popsány procedury a systém spolupráce, co se bude dít, když se něco stane. Dále, soukromý sektor podstatě vidíme, že e, celá řada sektorů si, e, celá, celou řadu sektorů mohou postihnout významné potíže a tím pádem je potřeba koordinovat, e, reagovat koordinovaně. My jsme si provedli rozsáhlý průzkum na trhu v rámci soukromých sektorů a došli jsme k tomu závěru, že sektory, které musí být v režimu řízení rizik, protože o to tu jde a o reportingu, eh, o reportingu jakýkoliv incidentů, jsou to sektory energetický, eh, finanční, jako burzy nebo úvěrové společnosti, dopravní, eh, námořní, vzdušný a železniční, zdravotnický, sektor poskytovatelů internetu a veřejná zpráva. Tento přístup je postaven na zkušenostech, na modelech které máme z oblasti telekomunikací, kde ta rámcová směrnice ehm, určuje eh, provozovatelům telekomunikační infrastruktury podobné povinnosti, takže v podstatě to, co už máme v sektoru telekomunikací, teď převádíme na internet a zahrnujeme do toho ještě další sektory. Samozřejmě může probíhat debata o tom, jaké sektory mají nebo nemají mít součástí tohoto systému. Tyto sektory, jak jsou zde uvedeny v seznamu, jsou ty důležité sektory podle našeho názoru. Teď už jenom velice stručně řízení rizik. To je něco trošku jiného než pouze dobré zabezpečení. Řízení rizik je způsob práce, týká se to procedur. Je to takový dynamický proces, kde hodnotíte rizika. Nejde ani o nějaké závazné normy, normy nebo proporcionální opatření vzhledem k tomu, jak velké je riziko, vzhledem k pokroku v, daném, v dané oblasti. A pak také incident reporting, to znamená hlášení incidentů, to bude mít velký dopad na um, Eh, jádrové služby. Bude se zde pracovat s určitou garancí anonymity pro firmy a s eh, příslušným úvodním ustanovením eh, ohledně zranitelnosti jednotlivých sektorů. A teď jenom pro připomenutí, abych se vrátil k té bezpečnostní strategii. Zde hovoříme o směrnici, to znamená o té legislativě, ale ta strategie je daleko komplexnější, daleko složitější, protože obsahuje různé aspekty týkající se stimulace trhu, stimulace spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, týká se to rozvoje společných norem, podpory výzkumu a vývoje a e, samozřejmě také to zahrnuje strategii EU 2020 a doufáme, že i kyberbezpečnost si vyslouží dostatečné penzum zájmu jak pro základní výzkum, tak pro výzkum, který se týká konkrétních sektorů hospodářství. Hodně se hovoří o tzv. smart cities, inteligentních městech nebo inteligentních zdravotnických systémech. To jsou všechno věci, které budou muset být dostatečně odolné a budou muset zajišťovat dostatečnou kontinuitu i v případě incidentů e, kyberkriminality. A tím se dostávám k poslednímu snímku. Co se teď děje v radě? No teď musí rada rozhodnout, stejně jako parlament. Rada se tím bude zabývat eh, v příslušném složení Eh, to znamená jednak tou kyberkriminalitou, jednak eh, tou směrnicí jako takovou, jednak eh, v rámci skupiny pro energetiku a telekomunikace. A pak celkově se bude jednat na úrovni hlav států. Samozřejmě očekáváme interakci s Evropským parlamentem. Vím, že váš výbor se tímto tématem aktivně zabývá. A ten harmonogram je podle mě ambiciozní. Zhruba asi tak za rok už máme informovat o aktuálním stavu plnění této strategie a také budeme pořádat výroční konference o kyberbezpečnosti, které budou předsedat obě místo předsedkyně komise a paní vysoká představitelka tím tedy máme zajistit, že spolupráce v této oblasti bude pokračovat tak, jak má a jak je pro Evropu nejdůležitější. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane Timersi, Ertingu a Porsere, za vaše tři prezentace a teď můžeme dát prostor eh, k otázkám poslancům a poslankyň. Pokud vím, tak jsou zde zastoupeny komise a rada. Pakliže se chce někdo z vás vyjádřit, tak se zkrátka přihlašte, ale teď tady začneme první žádostí o slovo Pan Glades. Um, Já vám děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Chtěl bych poděkovat všem řečníkům za jejich prezentace. A mám otázku pro pana Ertinga a pro pana Persra. Vy jste hovořili o těch nejvýznamnějších již existujících hrozbách, a potom jste říkali, že se jen velmi obtížně identifikují konkrétní hakeři. Moje otázka je následující. Kybernetického zločinu se ale neúčastní jenom eh, konkrétní hakeři, ale celé země, například Čína. Existuje řada informací o tom, že Čína podniká systematické eh, počítačové útoky. Je to v podstatě sabotáž. Dělají to v Evropě i v jiných zemích. Dotýká se to eh, strategických služeb, jako například eh, distribuce elektřiny. Mohli byste nám o tom říct více informací? Co se dá dělat s takovou hrozbou, která přichází ze státu, jako je Čína? Mezi Evropou a Čínou probíhá komerční výměna, znamená to, že v zájmu toho se o tom nemluví, anebo je možné nalézt nějaké důkazy a potom eh, s nimi eh, konfrontovat Čínu. Paní Intveld. Já bych také chtěla poděkovat všem hostům za velmi obsáhlé prezentace. Mně se k tomu těžko eh, vyjadřuje, protože tolik věcí tady bylo pokryto, že v podstatě už nevím, o čem dnes konkrétně máme hovořit. Té oblasti politiky se týkají jak vnitřního trhu, tak policejní práce, tak spravodajské činnosti, tak eh, vojenské obrany. To všechno jsou velmi odlišné oblasti, kde Evropská unie kolikrát má jenom málo, málo pravomocí. Policejní práce se v reálném světě velmi liší od eh, vojenství a panují tam například jiné pravidla na ochranu základních svobod. Podívám na ehm, e, ten váš slide, kde se e, dělá rovnítko mezi hackery a teroristy. E, potom se mluví o donosti systému, zajištění plateb, podvody, nezákonné, nezákonné stahování, to je porušení autorských práv, sexuální vykořišťování dětí, až po vojenské útoky a terorismus. Toto jsou všechno velmi odlišné věci. Já jsem samozřejmě pro interdisciplinární spolupráci, ale tohle je prostě nezvladatelné. Všechno házíme do jednoho pytle, protože se to odehrává na internetu. A já si nemyslím, že to je dobré kritérium, na, eh, od kterého bychom se měli odvíjet. Pokud mi někdo řekne, že existuje jednotka, která zahrnuje také zástupce eh, té služby pro vnější činnost. Může mi někdo vysvětlit, jak se tam dostali do nějaké policejní jednotky? A proto si myslím, že bychom eh, se vždycky měli zaměřit na nějakou konkrétní politiku na konkrétní pravomoce, pojistky, cíle, které chceme dosáhnout. A potom je ta odvrácená strana. Zazněla tady otázka o jiných státech, vládách, které možná provádějí útoky na naše systémy v Evropě. Všichni jsme v posledních dnech měli příležitost si přečíst něco o údajných útocích organizovaných čínskou vládou na americkou infrastrukturu. Já nevím, jestli je možné vysledovat eh, ty původce eh, přesně, ale eh, asi bychom se měli ptát, co děláme my, co dělají evropské vlády. na to, aby bránili zájmy EU vůči vnějším útokům. A pokud eh, tady jsou zástupci té služby pro vnější činnost, tak to znamená, že my budeme odplácet stejnou mincí nebo budeme útočit nějak jinak. Potom jde o špionáž také. Já se ani nevyznám v té terminologii. Na obrechce to určitě vyzná lépe. Já vím, že německá a Nizozemská vláda například nakoupila nezákonný spyware, a, aby potom mohla um, vyšetřovat a, a sledovat své vlastní občany. Takže nejde jenom o cizí vlády, ale o ty naše. Paní Zibel. Děkuji, pane předsedo. To, co jsme dnes slyšeli, Samozřejmě nebylo všechno špatné, ale já se ptám, eh, co je na tom nového. Příští válka se bude konat eh, v kyberprostoru, ale i na tom není nic nového. Už asi 20 let minimálně, nebo minimálně 10 let, slyšíme zprávy o tom, jak jsme málo chráněni, jak jsme vystaveni tomuto novému digitálnímu světu, ať už to jsou malé podniky, celé státy nebo mezinárodní organizace, lékaři, nemocnice, policisté, všichni eh, říkají, že nejsou řádně chráněni, že v podstatě eh, se k něm může někdo eh, vloupat a ukrást jim data. A proto se ptám, jestli to má teď vést k tomu, abychom v Evropě budovali nějaké nákladné obrané systémy, anebo utráceli spoustu peněz za různé analýzy. A přitom ty, e, to neohrozí jenom ty velké systémy, ale klidně i ty malé, možná své o krok vepředu nebo o krok e, vzadu, protože tady jde i o ochranu údajů, a to, že se sbírá tolik informací, které možná nejsou správně chráněny, přijde důležitější, také ve světle toho, že už spousta věcí je realizovatelná. Celý, každý rok slyšíme tolik potenciálu různých útoků a potom se vlastně nic nestane. A možná, že to zní trochu cynicky, ale to je to, co už je dnes možné. Mě trochu překvapuje, že dnes ještě nikdo nepřešel na to, že by mohl vlastně odstavit naše dodávky elektřiny. Měli bychom spíše identifikovat projekty, které budou užitečné, které budou třeba v eh, malém měřítku, místo toho, abychom museli vynakládat miliony na jenom zdánlivě bezpečnou infrastrukturu, která potom bude stejně k ničemu. Děkuji, pane předsedo. Já si nemyslím, že bychom měli považovat eh, hackery za zločince. Dlouho to byli hackeři, kdo nám ukazoval, jak máme zabezpečit naše systémy, protože si, eh, jsme si kolikrát nevědomovali, jak zranitelné jsou, takže bychom eh, je za to neměli obvinovat ze, zloč- ze zločinu, protože eh, jejich smyslem bylo kolikrát jenom upozorňovat na ty bezpečnostní problémy. Já vítám vytvoření toho Evropského centra pro počítačovou trestnou činnost v Europolu. To je určitě správná věc, je potřeba analyzovat mezery, které v našich systémech máme. A jak řešit různé incidenty, ale když se podíváme na návrh směrnice o bezpečnosti sítí, tak tam je několik věcí, na které bych chtěl pozornit. Neměli bychom se zabývat pouze oznámením o průlomu bezpečnosti, tam, kde k tomu už došlo, ale měli bychom také se bavit o zranitelnosti. Tam, kde například bezpečnostní opatření nejsou brána velmi vážně. A také bychom se mohli zaměřit na implementace bezpečnostních standardů, které by měly být předmětem výměny informací. Máme už ten nástroj jako je ENISA. A také bychom neměli mluvit pouze o provozovatelích infrastruktury, protože dnes už jde i o jiné než infrastrukturní systémy, které by přitom mohly mít velký dopad a mohly by podkopat bezpečnost. Takže se musíme zaměřovat do budoucna a chtěl bych se připojit k tomu, co říkala Sophie Infeld. Neměli bychom všechno směšovat a házet do jednoho pytle. Měli bychom se zaměřit na oblasti, kde jsme schopni identifikovat nějaký konkrétní problém a hledat řešení. Pan Dias Demera, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tato diskuze je velice příhodná že mluvíme o kyberprostoru a kybernetické trestné činnosti. Chci poděkovat panu Purserovi, Timersovi i Ertingovi za jejich vystoupení. Chtěl bych se ovšem vyjádřit, jednu věc sdělit a mám také jeden dotaz. Pokud jde o Evropskou strategii pro kyberbezpečnost, tak chápu, že tato strategie je potřebná, to je zcela evidentní ale eh, je tady eh, jedna horizontální multidisciplinární otázka, kterou je třeba si položit a eh, dotýká se to toho, co dělá paní Eštonová, Malstromová a Krusová. Je potřeba mít na paměti také veřejný sektor, privátní sektor, kybernetickou trestnou činnost, obranu před kybernetickou trestnou činností. Na druhé straně se říká, že potřebujeme společný úřad. Mm, říkáte, že by bylo vhodné, kdyby se pořádala nějaká výroční konference a tak dále, a tak dále. Teď, proč to říkám? Mám totiž dotaz na pana Timerse. Vy jste říkal, pane Timersi, několikrát během svého vystoupení, že je potřeba, je potřeba, je potřeba to a to. A tak bych se vás chtěl zeptat, zdá pro všechny ty potřeby, kde vezmeme rozpočtové prostředky. Protože nemá žádný smysl svěřovat eh, komukoliv na evropské úrovni nějaké cíle, úkoly a vytvářet strategie. Může to být samozřejmě dobrá myšlenka, ale nemůže fungovat eh, bez prostředků. Je potřeba se podívat, jaké rozpočtové prostředky jsou k dispozici, protože nemá smysl jenom eh, planě diskutovat o případných teoretických možnostech. Chci se zeptat, zda pro tyto nové úkoly Evropské středisko pro kyberbezpečnost má už nyní k dispozici rozpočtové prostředky. To je moje otázka. Má či nemá? A dotaz, eh, to je ten eh, můj dotaz především na pana Timerse. Děkuji, nyní pan Moraes. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem řečníkům za jejich vystoupení. Mám otázku na pana Timmerse, protože hmm, souhlasím s tím, co říkala paní Intervelt, že ta problematika, kterou se tu nastínili, je nesmírně rozsáhlá. Když eh, byl eh, na začátku února předkládán tento balíček paní Eštonovou a paní Krusovou, když ho prezentovali, tak my jsme v parlamentu měli problém eh, v tom, že to byla taková různorodá problematika, že vy jste říkal, že i prezident eh, Obama se vlastně vyjádřil eh, v podobném duchu, hovořil o kyber, eh, trestné, kybernetické trestné činnosti jako o nebezpečí prioritě a my si to uvědomujeme i tady v Evropském parlamentu, ale nevíme, co přesně je ta špatná věc a jak bychom měli zasáhnout. A už teď nějakým způsobem postupují jednotlivé členské státy, a tak se chci zeptat, pane Timerse, Eh, Nelly Cruz při prezentaci balíčku říkala, že členské státy zatím většinou nepostupují adekvátně, neřeší problémy adekvátně, což je poměrně znepokojivé, ale nevíme, nakolik neadekvátně postupují členské státy proti kybernetické trestné činnosti. Uvádí se například, že když byl balíček prezentován 7. Únoru, února, tak u nás doma se hovořilo o tom, že je potřeba, aby um, firmy začaly hlásit eh, hackerské útoky, což je trochu zvláštní požadavek. Možná by bylo spíše vhodnější hlásit eh, slabiny v systémech a tak se chci zeptat, zda v rámci tohoto mm, balíčku jsme si jisti, že řešíme opravdu ty největší hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti, zda postupujeme skutečně adekvátně i v rámci mezinárodního mm, prostředí, abychom mohli mít důvěru v tyto kroky. A také se chci zeptat, eh, zda jste posuzovali konflikt eh, s základními právy a případné porušení osobních údajů. Nesmíme zapomínat ani na aspekt eh, základních práv eh, v okamžiku, kdy plánujeme takovéto kroky, které vypadají jako potřebné, ale je potřeba je posoudit z hlediska ochrany základních práv. Paní Jon, děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům za velice zajímavá vystoupení. My už jsme několikrát v minulosti naslouchali prezentacím o nebezpečí kyberprostoru, o kybernetické trestné činnosti, zároveň také o možnostech a příležitostech tohoto prostředí. Zní to znepokojivě, nemám žádnou konkrétní otázku, ale eh, Chci připomenout velice zajímavou pracovní snídani s odborníky o kybernetické bezpečnosti tady v parlamentu, kde se Eh, hovořilo o tom, že to je přeshraniční trestná činnost. Ve své podstatě jsou zatím obrovské přesuny peněz, prostředků v internetovém prostředí. Rozsáhlá trestná činnost se dnes přenesla právě na internet jsme svědky toho, že i velké společnosti narážejí na velké problémy s ochranou svých eh, utajovaných údajů. Existují průzkumy, kdy, které prokazují, že toto firmy vnímají jako velice relevantní riziko a skutečnost je taková, že i současný právní rámec, pokud jde o ochranu obchodních systémů je dosti roztříštěný, chybí systémová kontrola, možnost sledování finančních toků. A já se vždycky ptám sama sebe, co bychom mohli udělat. Máme super hm, hackery a zdá se, že nedokážeme hm, držet s nimi tempo a sledovat vývoj této trestné činnosti. jsme založili Evropské středisko pro kybernetickou bezpečnost, takže mám dotaz na vás, pane Ertingu. Je to středisko nové, ale já mám pocit, že ty funkce, o kterých jste hovořil vy, už existují ve všech členských státech, tak se chci zeptat, jak s nimi hodláte spolupracovat a Až budete mít všechny ty informace, které potřebujete k dispozici, když vám je budou proaktivně členské státy poskytovat, co s nimi budete dělat, jak s nimi budete nakládat, k čemu je použijete, budete vyměňovat údaje mezi relevantními úřady, mezi policií, soudními úřady. Jak si to představujete, že budete v těch svých oblastech působnosti pracovat? Já skutečně sama mm, nevím, kde bychom měli tady v parlamentu eh, začít s nějakými konkrétními kroky. Pořád mám pocit, že jsme o krok pozadu a nevím, jak efektivně eh, zasáhnout do tohoto prostředí. Vy jste to říkal, pane Perser, že budoucnost se těžko mm, předpovídá. Děkuji. Pan předseda, děkuji paní Fajon. To byly zajímavé otázky a teď se dostáváme k odpovědím. Máme tady zastoupenou komisi a radu. Nevíme, jestli se chtějí vyjádřit. Pokud ne, tak v tom případě komise chce se vyjádřit ani rada dobře. Takže v tom případě předám slovo ve stejném pořadí našim řečníkům, abyste měli možnost reagovat na, co tady, na to, co tady zaznělo. Takže nejprve pan Perser. Děkuji. Děkuji, to byly skutečně zajímavé otázky, takže vezmu to po pořadě. Nejprve ta otázka, která se týkala sponzorování kyberútoku ze strany státu. Ano, dochází k tomu, nebudu nikoho jmenovat, ale Ono těžko se tady přisuzuje, eh, kdo vlastně je vinen za určitý problém nebo útok na internetu. I odborníci těžko rozhodují, odkud útok eh, kolikrát pochází. Takže musím říct, že to není součástí našeho mandátu. My se na věci díváme jiným způsobem. Ani tak nehledáme vyníka, ale spíše to, jakým způsobem se nejlépe připravit na útok a jak ho zarazit. To je hlavním úkolem NSA, aby Členské státy, eh, veřejný i soukromý sektor byl optimálně připraven na jakýkoliv případný útok. Takže eh, ta otázka byla dobrá, ale musím vás eh, zklamat svou odpovědí. Možná pan kolega Trus může reagovat lépe. Pak tady zazněla otázka týkající se hrozeb a metodiky. Hodně tady zaznělo hodně toho, že nejsme připraveni. To je sice pravda, ale zase není to žádná katastrofa, protože denně probíhá běžně na miliony eh, útoků. Každou minutou jeden útok eh, za druhým. A já myslím, že si jako Evropa nevedeme úplně špatně. Možná Myslím, že to dokládá i to, že zatím jsme nebyli ani nějakým závažným způsobem poškozeni. Na druhou stranu nesmíme usnout na Vavřínech, musíme být bdělí, neustále se zlepšovat a samozřejmě i když budeme investovat peníze do zlepšení, do ochrany a přípravy, tak samozřejmě, že protivník se bude zlepšovat rovněž. Ale myslím, že už to naše východisko není špatné. Pokud jde o ochranu údajů a soukromí, tak tady zaznělo, že bychom neměli vše házet do jednoho pytle. Já myslím, že eh, právě tomu se chtěme, chceme vyhnout eh, a takto je nastavena i legislativa. Nicméně je potřeba řešit eh, tyto otázky souběžně, protože jsou to dvě strany téže mince. Potřebujeme bezpečnost pro posílení ochrany a zároveň musíme chránit osobní údaje eh, při ochraně a zvyšování bezpečnosti. Vše tedy musíme mít eh, společně na paměti a musíme to nějakým způsobem vyvážit. Jedno bez druhého není možného, vždycky tam musí být nějaké kompromisy. Když se podíváte na bezpečnostní záznamy, ano, obsahují osobní údaje, ale my musíme vytvořit nástroj nebo rámec, který zajistí, že s nimi je nakládáno odpovědným způsobem a že tady existuje správná rozhovnováha mezi naší snahou postihovat vyníky pachatele a zároveň ochranou a respektem k soukromí. Pak tady zazněly postřehy ke kybernetické válce, že nejsme připraveni a tak dále. Ano, to, to chápu, ale už jsem říkal, že jsme poměrně dobře chráněni, připraveni. Samozřejmě, že je potřeba, abychom se zlepšovali, ale je důležité, jak ty peníze v této oblasti vynakládáme. Máme k dispozici celou řadu nástrojů. ENISA je jeden z nich, stejně jako Evropské kybernetické středisko. Máme každý svůj velice dobře definovaný mandát a Myslím si, že se snažíme vyhnout eh, nebezpečí roztříštěného eh, přístupu, což by nebylo ani příliš hospodárné. NISA se tedy snažíme eh, využít maximálně všech stávajících zdrojů a nástrojů, spíše než že bychom vymýšleli nové přístupy, které by mohly být i finančně náročné. Pak tady zazněla otázka eh, na zranitelnost. Já myslím, že my se tomu hodně věnujeme, snažíme se eh, v této otázce orientovat v soukromém i veřejném eh, sektoru. Je tady ovšem jeden paradox, který vyplývá z mých zkušeností. Pokud pro určitou zranitelnost, slabé místo přijdete s řešením, tak se často ukáže, že to řešení vám přinese další problémy než to původní slabé místo. Takže a jde o to, že ta řešení nejsou většinou uh, Před 15 lety jsem vypracoval systém důvěryhodné mm, počítačové základny pro finanční instituce a Odvedli jsme na tom e, obrovskou práci a když jsme pak spouštěli na tom jednotlivé aplikace, ukázalo se, že nefungují, protože ty aplikace, které jsme chtěli použít, e, byly nastaveny e, tak, že vlastně počítali s těmi slabými místy, které v původně v systému bylo, byly. Takže není jednoduché tady najít eh, řešení. My se snažíme samozřejmě vzdělávat ty, kteří navrhují systémy do budoucna, aby se byli vědomi toho, že tyto mm, mechanismy mm, mají určitá, určitá eh, omezení, která bude možné potřeba kompenzovat. Eh, pak tady zazněla ta otázka horizontálního přístupu proti kybernetické trestné eh, činnosti. Ano, určitě. Eh, na jedné straně musíme oddělovat eh, jednotlivé věci, ale tam, kde je to potřeba, je sloučit a řešit komplexně. Já myslím, že jsme našli dobrý kompromis. Máme strategii pro kybernetickou bezpečnost i příslušnou směrnici a myslím, že fungují velice dobře, vzájemně se dobře doplňují. Zda děláme skutečně to, co je potřeba? Já si myslím, že ano, máme, myslím, přesnou představu, co je potřeba udělat, ačkoliv jsou tady rozpočtové problémy, rozpočtová finanční omezení, to je pravda. Ale jsme v době krize, všichni potřebujeme více peněz, peníze nejsou, ale s tím, jak se hrozby šíří, a zvětšují, tak je jasné, že budeme muset dát k dispozici více prostředků, abychom udrželi tu správnou e, rovnováhu. Ale nemá smysl usilovat o dokonalost, protože ji stejně nikdy nedokážeme dosáhnout, pokud jde o zabezpečení. Ale nutné investice je potřeba udělat. A poslední otázka na základní práva a střed se základními právy. My na to hodně dbáme v rámci naší agentury ENISA. Nevím, jestli to zvládáme vždy na výbornou, ale proaktivně se snažíme, aby vše, co děláme, bylo v souladu s ochranou základních práv. A myslím, že to platí i pro mé eh, kolegy. Je to věc, kterou máme na střeteli. A myslím, že si nevedeme špatně. Eh, s novou legislativou na ochranu údajů eh, samozřejmě můžeme situaci dále zlepšit, ale za stávající situace se stávajícími mm, nástroji si myslím, že se vedeme poměrně dobře a na zlepšení pracujeme. A ty e, super hackeři, které se těžko je těžké vysledovat. Já myslím, že bychom se tím neměli přes příliš znepokovat. Samozřejmě, že nedokážeme nikdy vysledovat úplně všechny, protože lidé se budou stále více snažit se maskovat, ale můžeme opět usilovat o určitou optimální rovnováhu. Takže co chci eh, především říct, věci nejsou tak katastrofické a špatné, jak by se mohly zdát. Budeme asi potřebovat více prostředků do budoucna, ale Evropská strategie pro kyberbezpečnost je kvalitní, máme dobrou legislativu pro ochranu osobních údajů, to vše je krok správným směrem, takže snad se do, nám dostane i dobrých výsledků. Děkuji. Děkuji, teď má slovo pan Erting. Ano, děkuji. Já v podstatě budu opakovat to, co říkal Steve Purser. Ta strategie pro boj s kyberkriminalitou je velmi dobrý krok vpřed a myslím si, že je to strategie dobře vyvážená. Bohužel vám nemohu poskytnout podrobnosti k této věci, protože to není součástí eh, pole působnosti našeho Centra pro boj s kyberkriminalitou. My v podstatě kontrolujeme, zdá, jak často dochází ke kyberútokům, ale problém je ten, že v podstatě používáme stejnou techniku ehm, pro nějaké narušení dalších struktur. Je jedno, jestli chcete útočit nebo jenom zjistit, jestli byl nějaký útok. Ale zkrátka eh, to tak používáme. K paní Intveld. Ano, je to všechno, tak říkajíc, na jedné hromádce a možná až příliš. Já se soustředím pouze na kyberkriminalitu, na nic jiného. Občas jsou však různé šedé oblasti, kdy musím sdělovat informace ostatním lidem, protože se jedná o oblast, ve které já nejsem činný. Musíme si také uvědomit, že způsob využívání technik samotnými kriminálníky je velmi podobný jako ten náš. V podstatě způsobu, jak prolomit počítačovou ochranu, je několik a používají je všichni a jenom je mírně obměňují. Takže já se soustředím pouze na zločin a, soustředit, a soustředím se na něj i do budoucna. Takže někdy to bude čistě zločinná oblast, někdy to bude nějaká šedá oblast a bude muset řešit, kdo ji bude řešit. Ptala jste se, eh, co dělá SVČ v té radě tohoto programu. V podstatě eh, dělají to, že školí o boji s kyberkriminalitou mimo EU. My v podstatě hodnotíme zevnitř EU, odkud k nám přicházejí kyberútoky z Balkánu, východní Evropy, z Afriky a oni to pak používají a v podstatě investují do těch oblastí a vytváří tam kapacitu pro zabraňování vzniku takových útoků. Pak zde byla otázka ve smyslu, ano, tuto válku nelze vyhrát, takže co děláme pro to, abychom pomohli malým podnikům a všem ostatním obětem útoku? V podstatě já a Steve se oba snažíme zlepšovat úroveň ochrany a jednak se snažíme pomáhat členským státům v tom, aby se identifikovali útočníci a aby se dali do vězení a aby se zabraňovalo prostě kradení osobních informací, případně aby se zabraňovalo eh, mazání obchodních databází. Eh, pak tady zazněl ten rozdíl mezi těmi hackery, kteří pracují pro dobro věci a kteří jsou zkrátka zlí. Ehm, já jako úředník, zkrátka nemám na výběr v této věci. Já mohu pouze pomáhat členským státům. My neprovádíme vlastní šetření, když nám nějaký členský stát řekne toto a toto je nelegální, tak jim zkrátka začneme pomáhat. Rád bych také využil tuto příležitost k tomu, že chci říci, že v rámci Europolu máme velmi silnou ochranu dat. Já jsem dánský policista, Dánsko není žádná banánová republika, ale ochrana dat v Europolu je daleko, daleko vyšší než u nás, u nás v Dánsku. Takže my nebudeme moci pomoci nikomu, dokud ehm, ten případ někdo nepřeskoumá. My na to máme zhruba 60 eh, eh, policejních důstojníků a čekáme asi na dalších 10 policejních inspektorů, takže ten dohled tam bude. Pan Demiro se ptal, kolik máme peněz my v Europolu na budo- další budování našeho centra pro boj s kyberkriminalitou nemáme vůbec nic. E, v podstatě ty peníze, které používáme na rozvoj našeho centra, se doslova do písmene vymačkají z našeho stávajícího rozpočtu, zkrátka se uberou někde jinde aby naše centrum vůbec mohlo fungovat. Nicméně slyšel jsem, že v rozpočtu eh, pro rok 2014 už nějakou rozpočtovou položku máme a já si držím všechny palce, aby to tak opravdu bylo. Poté zaznělo, že zločinci v Evropě jsou skutečně vynalézaví. Eh, ano, je to pravda. Ti, co jsou za mřížemi, jsou většinou ti hloupí. Ti skuteční kriminálníci jsou stále ještě na svobodě. A to platí jak pro běžnou kriminalitu, tak pro kyberkriminalitu, ale ten problém tady je a asi tady bude i do budoucna. Zkrátka musíme svou práci dělat lépe. Souhlasím se Stevem, že na tom zas nejsme až tak špatně. Musíme si uvědomit, že mnoho policejních organizací si buduje vlastní kapacitu v oblasti, kde v podstatě nemají vůbec žádné peníze vzhledem k tomu, že máme kyberkriminalitu, neznamená to, že bychom měli méně té běžné kriminality v reálném světě. A kromě toho je doba úspor, kdy se zdá, že když máme vysokou nezaměstnanost, máme vysokou zločinnost. A to je tady ta běžná zločinnost, kromě té kyberkriminality. Takže v Evropské unii máme země, kde mají dobrý systém, Nizozemsko, Spojené království a tak dále, a jsou země, které mají systémy špatné. A proto potřebujeme tu kolektivní společnou solidaritu, abychom právě těmto státům pomáhali, protože se všichni potřebujeme zlepšit. Ten řetězec bude jen sil, tak silný, jako jeho nejslabší článek. Eh, s čím tedy eh, bojujeme? V podstatě bojujeme hlavně s různými trojskými koňmi v bankách. A eh, jsou hekři, kteří používají bankovní sítě a trojské koně a získávají peníze. Kromě toho se tak, takhle, také často stávají útoky, kdy vám někdo počítač hijackuje, to znamená získá nad ním kontrolu a pak už ho nemůžete vůbec používat a získávají od vás peníze. Chtějí od vás nějaké výkupné, asi tak zhruba 100 euro. Zhruba 2% lidí, kteří se předmětem tohoto útoku stanou, tak prostě zaplatí a pak si to, pak si to nechají pro sebe a to jsou ročně stovky miliony eur. Pak online podvody s kreditními kartami kartami, kdy nedochází k validaci té kreditní karty jako takové, to je 65% eh, veškeré této kriminality, to je asi 1,65 miliard euro za rok. Takže to jsou ty případy, kdy nemáme přítomnou kreditní kartu v té transakci. Podobné to bude s mobilními platbami, platbami přes mobilní zařízení, které na tom budou úplně stejně. A podobné to bude i s novými systémy Eh, jako například platba přes rozhraní, rozhraní Bluetooth ve Starbucksu a podobně. Pracujeme na nových věcech? Ano. Eh, v rámci našeho centra máme i styčného důstojníka z Eurojustu, takže můžeme provádět trestní stíhání. Máme styčného důstojníka z Europolu, Eh, v rámci diskusí s Eniso budeme hovořit o tom, že by k nám někdo přišel aspoň na částečný úvazek. Spolupracujeme s Cepolem a mnoha dalšími agenturami. Všichni si uvědomují, že je potřeba začít spolupracovat. Policie eh, kromě toho je také eh, ve, ve spolupráci daleko efektivnější než při normálních zločinech, protože tehdy platí většinou pravidlo, že si každý chrání své informace, ale tady v této oblasti informace sdílíme, takže já jsem optimistický, Eh, bude to dlouhá cesta a složitá, ale myslím si, že ji nakonec doláme. Dobrá, děkuji a teď prosím pan Timer za Evropskou komisi má slovo. Děkuji vám. Eh, já si ty otázky tak trošku seskupím kolem hlavních témat. Jednak zde byla otázka, jaká je naše analýza, z čeho vycházíme a čeho chceme dosáhnout. Například otázka k tomu, co se děje v terénu, eh, nebo různé analýzy, které dělá ENISA nebo Europol, eh, analýza připravenosti, na to se ptal pan Moraes, analýza eh, připravenosti členských států, připravenosti soukromého sektoru a spotřebitelů, koncových uživatelů. Analýz je tady celá řada a združují informace z různých oblastí, konzultací a tak dále. Eh, mnoho z toho najdete ve zprávě ke studii dopadu. Ve velmi nedávné době, to byl takový dvoufázový proces, jsme se ptali v členských státech, eh, jak rychle mohou implementovat centrum CERT, jak rychle mohou reagovat na incidenty a z toho vidíme, že členské státy mají určité programy připravenosti na národní úrovni a tyto programy se liší stát od státu. To je strana 23 studie dopadu, tam najdete podrobnosti. Takže i tento sektor se vyvíjí, ale je to součást vstupu, které jsme měli do této studie, také veřejné konzultace, různé studie incidentu a tak dále. Samozřejmě nám určité informace chybí. Jaké jsou přesně náklady na, na tyto kyberincidenty? I zde se ta čísla velmi liší. Já jsem slyšel 100 miliard, 750 miliard, ve společnostech je to ještě úplně jiné, to může být od 1 do 60 milionů, to tak občas slýcháme ve zprávách, které, které si čteme. A to souvisí s tím, že nemáme dostatečný reporting a dostatečnou analýzu dat. Čeho chceme dosáhnout? Vidíme, že tyto problémy v podstatě souvisí spolu a je potřeba eh, tuto situaci nahlížet ne z příliš úzkého hlediska, jak jsme to dělali v minulosti. Zkrátka potřeba věci združovat a dívat se na celý obrázek najednou. Ačkoliv tato data, eh, když se na ně podíváme takto celkově, vidíme, že připravenost je nedostatečná, eh, schopnost reagovat je nedostatečná, Eh, schopnost zachovat hospodářské a sociální aktivity je nedostatečná. Takže celkovým cílem naší strategie, ten se formuluje v té strategii, že Evropská unie chce zajistit online prostředí s nejvyšší možnou úrovní svobody a bezpečnosti ku prospěchu všech. Snažíme se o příliš? Podle našeho názoru nikoli. Podle našeho názoru je v tuto chvíli právě potřeba združit různé tyto zájmové eh, aktéry společně s výzvami do jedné strategie, ale neznamená to, že bychom se neměli zaměřovat na nic konkrétního. Máme tento celkový cíl, máme analýzy, ale potřebujeme se zaměřit na priority, ve kterých potřebujeme postupovat co nejdříve, co nejrychleji. Konkrétní příklad jsem vám konec konců dnes už jmenoval. Chceme navrhnout tuto směrnici o bezpečnosti sítí a informací, což je velice jasný krok eh, a je velice jasné, co tím, čeho tím chceme dosáhnout, ačkoliv samozřejmě nás čeká ještě mnoho eh, kol jednání, pokud jde o konkrétní implementaci těchto opatření. Eh, zcela právoplatná otázka je, jak tedy pak budeme řešit eh, ta rozhraní mezi různými oblastmi, mezi odolností, kriminalitou, eh, mezinárodní politikou a tak dále? Eh, částečně je to v té směrnici přímo definováno, jaká jsou rozhraní mezi například odolností a kriminalitou, ale částečně to je ještě potřeba vypracovat. Například v té strategii vidíte, že Eh, máme různé výzvy k výměně informací, vypracovávání nejlepších osvědčených postupů. Eh, v celé řadě případů nabízíme různé podpůrné činnosti, například vypracování a vytvoření nové soukromo-veřejné platformy, která se bude zabývat možností spolupráce veřejného soukromého sektoru, která je zatím nedostačující, nebo chceme vypracovat procedury a postupy, které se mohou stát vstupy do systému prevence a řešení incidentů. Takže chceme se zaměřit na definici rozhraní a na vytvoření různých pojistek. Samozřejmě je to takový združený přístup, ale takový je ten problém. Nejsme tam sami, nejsme v tom sami. E, podobné věci se dějí po celém světě. Podíváme-li se na strategii, kterou mají ve Spojených státech, e, v podstatě Jediný prvek, který je naprosto jiný v USA, tam se mluví o kybernetické válce, o kybernetických trestných činech nebo přestupcích, chcete-li. O tom my nemluvíme. E, ale jinak celá řada prvků je shodná u nás i u nich. Ten problém se zkrátka řeší z různých východisek. Když se podíváme na členské státy EU, vidíme, že v mnoha členských státech eh, už probíhá nebo začíná probíhat spolupráce mezi různými ministerstvy. A my chceme, aby tato spolupráce byla podporována, protože je potřeba eh, incidenty tohoto typu řešit společně. Pakliže k nějakému incidentu dojde, nelze říci, zda to bude incident čistě kybernetický nebo také ve fyzickém světě. Takže musíme mít komponenty, které budou řešit obě tyto stránky té stejné pomyslné mince. Bude to zkrátka um, um, výjimečná situace a bude potřeba ji řešit. Nebude to jednoduché, ale bude potřeba zaujmout společný přístup. Eh, budeme muset pracovat eh, soustředěně, budeme muset mít jasné definice rozhraní, je to proces, který se bude ještě rozvíjet a s pojistkami. Musím také zdůraznit, že tato strategie se nezabývá pouze vytvořením legislativních opatření, Jde také o aktivity, které se pak budou podnikat. Jedna otázka zde byla, co mohou lidi udělat sami. Je dostatečná úroveň povědomí, připravenosti řešit rizika. A v rámci této strategie se na tyto aspekty také významně zaměřujeme. Jde o vytváření nových schopností, jde o zvyšování povědomí různých aktivit, kdy například říjen byl měsíc eh, Eh, povědomí o bezpečnosti na internetu, je potřeba zahajovat, eh, eh, je potřeba budovat know-how v oblasti řízení rizik, to je zejména důležité pro soukromý sektor a tak dále. Takže ta strategie má i celou řadu prvků v této oblasti, kde už řada z nich existuje, ale já bych rád tímto vyzval jednotlivé zúčastněné strany, to znamená hlavně lidi, kteří mají problémy s kyberútoky a vůbec s kyberincidenty, aby budovali další know-how a povědomí o těchto útocích. Teď tedy trošku k té samotné směrnici. Myslím si, že zcela jasně ve směrnici říkáme, že se toto týká nejenom veřejného sektoru, ale i soukromého sektoru. A v soukromém sektoru pak jsou určití aktéři, kteří mají zvláštní odpovědnost. Například hovoříme o budování eh, postupu pro řízení a zprávu rizik, stanovování norem, sdílení informací, eh, řešení ochrany osobních údajů, to znamená to rozhraní mezi odolností a kyberkriminalitou a náležitý reporting. Samozřejmě budeme muset také řešit otázku odpovědnosti, eh, ochranu eh, průmyslového majetku a různé jiné pojistky, které se popisují ve směrnici. Dále pole působnosti této směrnice. Eh, například v USA do podobné směrnice začlenili i chemický průmysl. My to neděláme. Eh, nebo v USA tam dali klíčové poskytovatele internetových služeb. My si myslíme, že ti by do toho měli spadat i v Evropě. Nebo poskytovatele hardwareu a softwaru. Ano, i oni by si měli vypracovávat vlastní normy, pro přivádění eh, takových řešení na trh, která zajistí dostatečnou úroveň kvality. A v této oblasti chceme spolupracovat se soukromým sektorem. Můžeme vyřešit všechny problémy? Ne nutně. Bude potřeba podporovat výzkum a vývoj a tím snad trošku odbíhám, nebo respektive se vrátím k tomu, co říkal Steven o eh, bezpečnosti a ochraně soukromých údajů, je potřeba ještě rozšířit hranice toho, jak tuto oblast dnes vnímáme. Je potřeba rozšířit kontaktní oblast, styčnou oblast mezi bezpečností a ochranou, ochranou soukromí. Takže digitální právo na soukromí a ochrana osobních údajů. Toto obojí navrhujeme v rámci výzkumných a vývojových aktivit. Musíme zdůrazňovat, že ochrana osobních údajů e, se ve směrnici velmi podrobně popisuje. Já vám mohu říci, že z, s kolegy z DG Just jsme v neustálém kontaktu, tak abychom zajistili, že ve směrnici budou obsaženy náležité pojistky pro tuto oblast. A nakonec, eh, protože čas běží, máme dostatek prostředků. Eh, samozřejmě v různých místech máme různé prostředky, to souvisí s agenturami a se jejich zaměstnanci, které představují určitou podporu v rámci center CERT, včetně centra CERT EU, což je centrum CERT mezi evropskými institucemi. Soukromý sektor e, nikoliv, tam potřebujeme také dostatečný objem prostředků. Horizont 2020, to už jsem zmiňoval, to bude velmi důležitý nástroj a doufejme, že také nástroj pro propojení Evropy CEF bude velmi podstatný pro podporu zejména přeshraničních činností v této oblasti. Máme dostatek prostředků, to je složitější otázka. V Evropě je velmi těžké odhadnout, kolik zdrojů, kolik prostředků do tohoto půjde, protože se toho hodně děje na národní úrovni. Takže ehm, vzhledem k tomu, že se tato data neagregují na evropské úrovni a na evropské úrovni je také omezený mandát, tak ehm, to nelze říci, ale myslím si, že bychom se například mohli zaměřit na oblast dovedností. Máme dost lidí, kteří mají potřebné znalosti, ne nutně pouze akademické, ale i ty Eh, lidi vyškolené pro takový ten střední management, abychom tak řekli pro ICT bezpečnost, kteří dokáží implementovat bezpečnostní řešení, dokáží školit a vést týmy ostatních lidí. Eh, v rámci zpráv, které máme k dispozici z poslední doby, vidíme, že v této oblasti bude tak trochu boj o kvalifikované lidi, ale bude to oblast velmi zajímavá, protože hovoříme-li o digitálních dovednostech, tak před pár lety eh, jsem o tom hovořil s někým, kdo se mě ptal, proč máme tak málo odborníků, protože před deseti lety na univerzitách kyberbezpečnost nebyla, nebyla atraktivní téma, ale dnes to atraktivní téma je vzhledem k tomu, kolik prostoru toto dostává v médiích, se lidé zajímají o kariéry v kyberbezpečnosti a vidíme, že i vzdělávání eh, se na kyberbezpečnost zaměřuje. Máme dostatek kvalifikovaných pracovníků v Evropě? Asi ne, takže i na to se musíme zaměřit. Děkuji vám mnohokrát. Eh, all of the three, all... Já bych chtěl poděkovat všem třem řečníkům, kteří tady dnes prezentovali. Velmi si to vážíme. Pro nás je to eh, pravidelné, eh, pravidelně pořádáme taková slyšení a semináře, ale dnes mám pocit z těch reakcí poslanců, kteří sledovali nejen vaše prezentace, ale kteří se zúčastnili diskuze, že to bylo opravdu velmi zajímavé. A nejenom z důvodu toho, že to bylo tak podrobné, obsáhlé. Ale také proto, že jste ukázali, eh, jak vážně berete eh, všechny tyto záležitosti a že je potřeba, abychom to také sledovali velmi pozorně na tomto výboru. Určitě tomu budeme věnovat více času a tyto body se budou objevovat na našem programu častěji. Určitě to platí pro celý parlament, nejenom pro náš výbor. Takže ještě jednou vám děkuji, děkuji, že jste mezi nás přišli a také se nám to podařilo udělat eh, na čas. My teď eh, budeme pokračovat dalším bodem který se týká ochrany soukromí v cloudu. Takže pokračujeme s těmito kyber věcmi. Now, as I said, we, we move on to point number 30. A teď se dostáváme k bodu číslo 13, který se také, který se, jak jsem říkal, se týká mm, ochrany soukromí v cloud computingu. Jde tedy také o obranu proti kybernetickému zločinu. Máme tady eh, bod, což je prezentace studie, se kterou přijdou pan Boden a pan Didier Bigo z CEPS. Prosím, pojďte sem na pódium. We are here to attend the uh, discussion of the study. Takže už jsem říkal, že následující následujícím bodu jde o prezentaci studie, kteří pocházejí z Institutu pro studium konfliktu. Je tady také odborník na otázku soukromí. Oba budou eh, prezentovat body, které by eh, nás měly zajímat na tomto výboru. Navrhoval bych, aby eh, řečníci dostali 20 minut na úvod, aby prezentovali tuto studii a potom otevřeme diskuzi. Měli bychom eh, na to mít asi 45 minut a ještě na závěr budeme mít jeden bod související s cloud computingem to bude stanovisko naší zpravodajky paní Sargentiny. Takže si nejprve vyslechneme prezentaci a potom přejdeme k následujícímu bodu. Jako první má slovo pan profesor Bido. Bigo. My jsme pracovali na této eh, studii pro Evropský parlament. Název této studie Boj proti kyberkriminalitě a ochrana soukromí v cloud computingu. Je to interdisciplinární studie. Náš tým eh, kombinoval celou řadu expertů, kteří se vyznají jak v informačních technologiích, tak v těch právních aspektech. Z části eh, je naše tato oblast technická, ale nemůže být technická úplně, protože jsou to vážné věci a nemůžeme to ponechat pouze na expertech. Ty základní otázky jsou jasnější, než by se mohlo zdát. Neměli bychom se bát těchto technických aspektů. A co je důležité a o co nám jde, především je poskytnout vám přehled Nejprve bych se chtěl uh, zmínit o tom, jestli dochází k nárůstu kyberkriminality eh, uh, na internetu. Potom jde o to, jestli máme kontrolu nad vlastními daty a jaká jsou, uh, jaké jsou legální aspekty v oblasti ochrany dat. A potom jde o to, o otázky soudních pravomocí a No, jde o regulaci předávání dat třetím zemím. Nejprve tedy kyberkriminalita a jestli má hranice. Rámec, který máme v Evropské unii pro cloud computing, není jasně definovaný. Eh, všechno je směšováno pod jedním názvem a existuje tady riziko, že se budou stírat hranice mezi Eh, věcmi, které se od sebe výrazně liší, například obrana, spravodajství, spravodajská činnost, eh, policejní práce, daňové podvody, bankovnictví, to všechno jsou naprosto odlišné části společnosti a směšovat je by nebylo dobré. Hovoříme o kyberpodvodech, o kyberkriminalitě, hovoříme o kyberobraně, o kyberšpionáži, kybersabotáži a o dalších nezákonných aktivitách, které probíhají prostřednictvím internetu. A nesmíme zapomínat na pohled běžných občanů. Současně se ale řada věcí směšuje a ty zdroje nebo nástroje, které se v tom používají, se musí velmi lišit. To je důležité porozumět. Není možné říct, že všechny ty věci, protože mají na začátku slovo kyber, tak spolu souvisejí. A teď jsem se podívat na vztah cloud computingu. Možná, že tento trend, tato nová technologie pouze posílí ty trendy a rizika, která tady již existují v oblasti kyberkriminality. Má to ale také určitá specifika a k těm se také dostaneme. Jde také o to, Jakou roli by měly hrát eh, evropské agentury, jako je ENISA a Europol? Všechny ty úkoly by měly být vyjasněny. Praktické prakticky bychom eh, se měli snažit líbat problému, ale pokud nebude mít jasnou definici kompetencí, tak eh, by to mohlo spolupráci spíše eh, zkomplikovat. Díváme se na kyberzločinnost. tak máme na jedné straně určité náklady a na druhé straně strach. Víme, že se to dotýká celé řady trestné činnosti, o tom tady již byla řeč u předchozích prezentací. Jsou tady také externí faktory, ale všechno to souvisí s tím, jaké aktivity máme na mysli. Evropští občané nejvíce, nejvíce znají spam, který dostávají do e-mailu. Náklady, které s tím souvisejí, byly vypočítány Deset pencí na hlavu na rok Nicméně náklady, které kolikrát člověk má, když se tomu snaží bránit, jsou až 60 liber ročně. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, jestli to je jenom strach, který nás vede k těmto videům, nebo jestli to je legitimní obrana. Nebo jestli to souvisí s mediální pozorností o případech krimi, e, kyberkriminality. Protože některé věci jsou závažnější, některé eh, méně. Některé věci je dobře řešit represí, některé eh, něčím jiným. To, co se v médiích neobjevuje, je ohrožení soukromí. Dá se, že cloud computing se podceňuje. A to je nejdůležitější problém. Ten starý model pro mezinárodní měnu dat už je zastaralé, neodpovídá dnešní realitě v době computingu. Jaké největší riziko pro zákazníky? Jde o to, že poskytovatel cloudových technologií by mohl zneužít ta data, která má skladována ve svém datovém středisku. Víme, že eh, je tady celá řada transakcí mezi soukromými subjekty a jde o právní zodpovědnost za tyto procesy a také o práva jednotlivců, kteří jsou datovými subjekty. Ochrana dat musí být naší prioritou. Proč tomu tak dosud není? Zdá se, že diskuze se dotýká jak národní bezpečnosti, tak boje proti zločinu, anebo by se mohla zaměřovat spíše na ochranu jednotlivců. A to se nachází na těch opačných polech analýz. Další eh, klíčovým bodem je to, že většina agentur chce globální regulaci internetu. Protože jenom díky, ta, díky tomu mohou vytvářet nějakou společnou strategii, která bude přesahovat národní eh, rozměr. A to je v jádru o nich diskuzí. Se podíváme na přidělování IP adres a kyberkriminalitu, tak ty hlavní obavy související s cloud computingem se týkají vytváření pravidel, které dovolují eh, vyvozování identity nebo odvozování identity od použité IP adresy. Třeba hledat obecné řešení problému, ale hodně problémů vyvstává ve vztahu mezi státními orgány, státními systémy, jde o interoperabilitu. o to, že i některé regiony si vytváří vlastní internetové systémy. A i to musí být předmětem naší diskuse. Proč? Protože dochází ke ztrátě dat v cloud computingu. Málo kdy se používá terminologie běžných občanů. Pořád se mluví o národních státech, o společnostech, o mezistátním styku, ale z toho vypadává trochu ten běžný zákazník. To bychom také měli řešit. Není to jednotlivec jako spotřebitel, ale je to jednotlivec jako občan. A to by měli všichni také řešit. A zatím tomu tak není, protože se všichni zaměřují na obranu a boj proti zločinu. A zdá se, že jakoby se tyto priority vylučovaly. Ta diskuze je tedy velmi omezená. Když se podíváme na ochranu před zločinem a před ztrátou dat nebo zne, ochranu před zneužitím dat ze strany různých společností nebo třetích zemí, tak se to e, liší A na závěr bych chtěl ještě říci, že je potřeba, aby existovala jasně vymezená kontrolní pravomoc a zejména kdo bude mít na starosti ta data, pokud ta data spadají pod legislativu třetích zemí. A tady mi dovolte, abych předal slovo Kasparovi Bodenovi, který se tomuto tématu bude věnovat podrobněji. Pan Boden? Děkuji za to, že jste popsal ty interdisciplinární eh, otázky a teď mi dovolte, abych se zaměřil na jeden konkrétní aspekt naší zprávy. Možná je dobré se nejdříve zamyslet nad kategoriemi těch disciplín, eh, o kterých hovoříme. Hovořili jsme tady o kyberkriminalitě. My tady rozhodně jsme to, abychom diskutovali o tom eh, počítačovém bezpečnostním balíčku. Ale v diskusi se nás na ten balíček také můžete zeptat. Nicméně my jsme tady pracovali na kyberkriminalitě, jak říkal profesor Bigo, tak jsme také zabývali národní bezpečnosti, to je delikátní věc. Ale tady ještě třetí oblast, eh, kterou bych se chtěl více zabývat, což je sběr zpravodajských informací ze strany třetích zemí. A to souvisí samozřejmě s národní bezpečností, to mají na starosti členské státy, my to všichni chápeme, že tak je to v EU nastaveno. To ale neznamená, že by se parlament nebo občané neměli e, zabývat e, tím, jestli e, jejich životy neovlivňují zpravodajské aktivity třetích států a jestli je to v souladu s evropským právem. Tady vlevo vidíte moderní datové středisko a napravo vidíte místnost eh, v San Francisco v telekomunikačním společnosti a otázka je, jestli v tom datovém centru existuje něco podobného. Když se totiž bavíme o cloud computingu, tak aspoň když se o tom mluví v médiích, tak mají vždycky pocit, že to je místo, kam si lidé ukládají své e-maily a fotky, ale v podnikání je eh, cloud computing mnohem důležitější. Až dosud, pokud podniky nebo vlády chtěly zpracovávat údaje evropských občanů, tak to dělali za použití softwaru a hardwaru, který byl umístěn na území Evropské unie. Nicméně ale v době průmyslového zpracovávání dat dochází k migraci prakticky všech evropských dat do cloudů, ke zpracování ne, ke ukládání. Na velká výhoda využití cloudových technologií pro zpracování je to, že můžete využít kapacitu tisíců počítačů, které mohou provádět určité aktivity paralelně a to je mnohem eh, eh, sofistikovanější než pouhé ukládání fotek. Měl bych asi se trochu vrátit eh, do historie. Eh, musím odkázat na realitu ve Spojených státech také proto, že ve Spojených státech mají dominantní průmyslovou kapacitu, jak v softwaru, tak v hardwaru. V roce 2003 internetový technik, který pracoval pro společnost AT&T v San Francisku, přišel na to, že eh, v, v ústředně je tajná místnost, kde se sleduje eh, internetový provoz a odklání se už část toho provozu, která prověřuje eh, eh, prostřednictvím optického kabelu a po analýze se část odkloňovala do Národní bezpečnostní agentury. Eh, tato zpráva se dostala do médií teprve v roce 2005 a potom na to upozornil několik dalších kritiků, také FBI a ti upozorní na to, že to sledování, které bylo nezákonně prováděno vůči americkým občanům v roce 2007, vzhledem k té obrovské kontroverzi, kterou to vyvolalo, byl tento postup legalizován zákonem, který se nazýval Project America, který legalizoval nové paradigma, tedy že je potenciálně možné sbírat jakákoliv data a později analyzovat. Podle amerického práva existují eh, zvláštní pojistky, zvláštní ochrana pro americké občany, takže veškerá ta kontroverznost v této době se týkala práv amerických občanů a obyvatel Spojených států. Vůbec se tady nehovořilo o právech cizinců. V roce 2008 před tím, než byl zvolen prezidentem Barack Obama, se to politicky vyřešilo novelizací eh, zákona. Eh, první legislativa tohoto byla přijata v roce 78. Je tam eh, paragraf 1881a, který se týká právě zahraničního sběru zpravodajských informací. Je to, znamená to tedy, že je to zaměřeno na neameričany, mimo území Spojených států a tady vlastně to dává paušální oprávnění spravodajským agenturám, jsou tam minimální podmínky o tom, jak se nakládá s daty o amerických občanech po sběru a všechno to musí prováděno v utajení. Jsou tam stanoveny sankce, také se tam stanoveno, že to musí být v souladu s americkým čtvrtým ústavním dodatkem, což je právo na soukromí. Nicméně Měli bychom eh, si zanalizovat, co je vlastně míněno pojmem Foreign Intelligence Information, zahraniční spravodajské informace. Já jsem to tady okopíroval. Týká se sabotáže terorismu, závažné trestné činnosti, to bychom čekali, ale také to zahrnuje informace týkající se eh, například zahraniční politické organizace a nebo pouze zahraničního území které souvisí s prováděním zahraničních vztahů Spojených států, což je velice široká definice. A když to přímo porovnáme s těmi bezpečnostní legislativou v Evropské unii, tak něco podobného nenajdeme. Takto široký mandát pro čistě politické sledování. Abych tedy zhrnul, dopad tohoto paragrafu. Poprvé všechny ty prvky byly kombinovány v jedné legislativě, jednak je toto zaměření na neameričany mimo území Spojených států. Dále se to aplikuje na to, čemu se říká eh, počítačové služby na dálku, což znamená, že se to dotýká cloud computingu a spíše než jenom eh, odposlechy v rámci společ- telekomunikační společnosti jako je AT&T, se to dotýká i velkých společností jako je Google nebo Microsoft, které také mohou dostat příkaz, aby předali určitá data. Takže pokud eh, eh, svoje data jednou poskytnete nějakému cloudu, tak nad ním ztrácíte kontrolu A proto nejde o ukládání, ale o to, jak jsou tato data paralelně zpracovávána v těchto cloudech. A třetí aspekt se ani netýká trestné činnosti, ani ne nějaké národní bezpečnosti. Jde tady čistě o politické zájmy, o to, jak eh, prosazovat zahraniční politiku eh, Spojených států. Možná si vzpomínáte, že když jsem hovořil o tom, moc, o tom paragrafu, tak tam bylo ujištění o tom, že to musí být eh, v souladu se čtvrtým ústavním dodatkem. Možná, že jste také viděli materiály, eh, který nám poskytlo zastoupení Spojených států v Evropské unii. Tam nebyla zmínka o ničem z toho, co vám teď říkám. Spojené státy eh, se snaží utajit eh, tyto informace, rozhodně o nich eh, neinformují nějak veřejně. A teď eh, tedy postupně vycházelo najevo, že v podstatě čtvrtý ústavní dodatek neposkytuje žádnou ochranu neamerickým občanům mimo území US, Spojených států. V podstatě to znamená, že osobní údaje evropského občana, které se ocitnou v cloudu, který podléhá americké, mm, americkým zákonům, může být eh, zpracován pro čistě politické účely. To je něco, eh, o čem nechci hovořit příliš dlouho, ale když se zamyslíte nad technickými základy cloudového computingu pro paralelní zpracovávání, tak to eh, tak je v podstatě velmi výhodné pro ty vlády, které to chtějí dělat systematicky, aby se obraceli na společnosti jako je Google a Microsoft, aby to sledování zabudovali už do jejich softwaru, což eh, jsou ty technologie, které ovládají cloud computing. Tato kapacita musí být zabudována už do vlastní technologie toho cloudu. Nemám teď čas, abych to popisoval do velkých technických podrobností, ale klidně se mě na to můžete potom zeptat. Na tomto obrázku se snažím demonstrovat, že nemluvíme ani o žádostech, o data, protože někteří by si možná mohli myslet, že se agentury žádají konkrétní data a teď eh, nechceme eh, vytvořit nějaký právní nástroj, který by upravoval přístup, ale musíme si uvědomit, že neustále dochází k prověřování dat v jejich celém objemu. A na tom diagramu, který je tady a který eh, nám poskytla American Civil Liberties Union, vidíme zmapování těch hlavních přístupových bodů. Tak, jak jsem se o tom zmiňoval v San Francisku, je to celá řada různých zařízení, které jsou po celém území eh, Spojených států. Možná jsem možná by bylo možné tomu říkat Maginotová linie, Evropské státy se snažily zapodat ochranu do systému, jako je SWIFT a jména evidence cestujících, ale to, to lze velmi jednoduše obejít, protože eh, žádné z těch eh, údajů potom nejsou předmětem ochrany. Zdá se, že až dosud se moc lidí neuvědomovalo, až do doby před rokem a půl, že něco takového eh, se odehrává. A teprve v červenci se to dostalo na veřejnost. Pracovní skupina podle článku 9 se tím začala zabývat a začala trvat na tom, že eh, se eh, budou muset uzavírat dohody o přístupu k těmto datům. To řešení, které nabízí, je předmětem kritiky. Zase nemůžu zacházet do eh, dlouhého vysvětlování, ale to právní řešení, které tam nabízeno, eh, žádné řešení není. Co je znepokojící, je to, že v tom eh, balíčku jsou pojmy o závazných pravidlech pro zpracování dat. Zase nemůžu jít do velkých podrobností, ale v podstatě je to právní mechanismus, který byl speciálně vymyšlen mezi tím soukromým sektorem a úřady na ochranu osobních údajů tak, aby byl kontrolován ten tok evropských dat do cloudu. A když se podíváme na eh, formulaci eh, pracovní skupiny podle článku 29, tak tam najdeme mezery, které jsou zabudovány už do vlastního textu. Když se podíváme na ty podrobnosti, co se tam hovoří o těchto, o tomto zpracování, tak se tam umožňuje aplikace zákonu, jako je ten americký, A tomu ta současná formulace to bezpečnostního pajíčku tedy nezabrání. Musíme tedy s tím něco udělat. Mohli bychom se také myslet, že by to šlo vyřešit prostřednictvím těch zastřešujících diskusí, které probíhají mezi Spojenými státy a Evropskou unii, Tady máte formulaci z jednoho dokumentu z roku 2011, který z toho pochází. A tam se hovořilo o tom, že tato zastřečující dohoda by neměla pokrývat předávání dat mezi soukromými subjekty Evropské unie, soukromým subjektům ve Spojených státech. A teď zhrnutí hlavních bodů. Sledování dat v cloudu se dotýká všech evropských dat potenciálně. Tento parlament se už eh, to tím zabýval před několika lety v rámci tzv. aféry Echelon. Tam šlo ale pouze o sledování komunikačních dat. Teď jde o sledování vš, potenciálně veškerých evropských dat, které eh, se ocitnou v cloudu. Stahuje eh, se to na zpracovávání protože cloudové technologie mohou pouze zpracovávat data, které mohou dešifrovat provozovatele těchto služeb. Samozřejmě při ukládání eh, si to můžete udělat sami, to zašifrování a to zapojení těch třetích zemí sem vnáší úplně jiné otázky než dohled ze strany evropských orgánů. To protože tady eh, neplatí aplikace základních práv. Ta nestravitelná pravda je v tom, že toto masivní sledování politických dat nebo dat pro politické účely bylo uzákoněno eh, ve Spojených státech v roce 2008 a zvláštní je, že tomu nikdo dlouhou dobu nevěnoval pozornost. Evropská komise, orgány na ochranu osobních údajů, ty se také nespratné nesanalizovali. Podle mě to velké překvapení. A v tom nařízení o ochraně osobních údajů jsou pořád eh, mezery. Eh, a to přesto, že to bylo sformulováno těmi orgány, které by nás měly chránit. Naše zpráva získala trochu mediální pozornosti v posledních eh, týdnech. Pokud sledujete Twitter, tak eh, se tam začalo psat o novina, novinových článcích, které se tím zabývají. Evropská veřejnost je zděšena, protože nikdo nedokáže pochopit, jak je možné, že tady máme ty mechanismy na ochranu osobních údajů a ten systém to celé Eh, ignoroval až dosud. Omlouvám se, že jsem trochu přesáhl svůj časový limit, ale doufám, že je to dostatečný na úvod. Thank you. Thank you both. Děkuji vám oběma, pane Bigo i pane Bodene. Ještě máme chvíli času, takže navrhuji, abychom ho dobře využili. Chce se vyjádřit někdo z poslanců, paní z Argentiny a paní Intveld, prosím. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Vyjádřím se k té druhé prezentaci, protože ta první eh, odpovídala vlastně tomu mému původnímu vyjádření, které už jsem zde formulovala. Já jsem velice ráda, že pan Boden poukázal na tuto problematiku, protože poprvé, když jsem podávala otázku o zákonu FISA, bylo to v roce 2007 nebo možná ještě o něco dříve a podobně jako vy jsem byla zděšena, že nikdo na tento zákon nereagoval a tak si říkám, eh, zda bychom postupovali tak obezřetně a pomalu, kdyby to nebyly Spojené státy, ale byla to třeba Čína, ta možná ani pro tyto věci žádnou legislativu nepotřebují. Přitom se tam přesouvá stále více obchodních společností, takže si myslím, že bychom se o tuto problematiku měli zajímat. Dále bych chtěla zdůraznit, že se nejedná jenom o technický problém, protože mm, cloudové technologie ho jenom zhoršují, ale ve své podstatě je to otázka právní, otázka jurisdikce, s tím souvisí ochrana údajů obecně. Nejde o to, jestli je chráníme v papírové podobě nebo elektronické podobě. Jde o to, že se údaje schromažďují a i když je tomu tak v Evropě, spadají pod americkou jurisdikci. Samozřejmě, že se můžeme stěžovat na Čínu, Rusko, Spojené státy, na jakoukoliv jinou zemi, která to dělá, ale ten skutečný problém leží tady v Evropě, protože my jsme na to upozornili už mnohokrát Evropskou komisi. Jak říkám, já jsem svoji interpelaci podala v roce 2007, poukazovali jsme na to ještě dříve. Nesčíslněkrát jsme na to upozorňovali. Evropská komise předtím zavírá oči, nevím jestli ze strachu, z konfrontace s Američany, anebo jenom zkrátka neví, jak to řešit. Ale komise tvrdí, že se problém vyřeší s novým nařízením, jakmile vstoupí v platnost, ale to se nestane k tomu zkrátka nedojde, problém to nevyřeší, protože skutečný problém spočívá v tom, že Evropská komise a vlastně i evropské vlády se nedokázaly zastat práv evropských občanů. A my jsme na tento americký zákon poukazovali, jak už jsem říkala, několikrát i přímo v jednotlivých evropských státech. A ten zastřešující zákon pro zákon e, FISA znamená, že společnost, která vyrábí holandské pasy a má tedy údaje například e, o otiscích prstů občanů, tak tyto údaje jsou zpřístupněny také americkým úřadům bez jakéhokoliv omezení. Teď chceme zakládat systém zdravotnických údajů, který bude spravován společností, která také působí ve Spojených státech a tudíž se jí bude eh, zákon o vlastenectví týkat. Takže já jsem velice ráda, že vaše zpráva vzbudila veřejný zájem, že doufejme, to probudí také Evropskou komisi a začne jednat. Komise již nadále nesmí před touto věcí zavírat oči a já jsem velice ráda, že jste nabídl další materiál, který donutí komisi jednat. No. Děkuji. Nyní paní z Argentiny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Bez mikrofonu. Já mám jeden dotaz a pak se ještě vrátím konkrétně ke cloudovým technologiím. Nejprve moje otázka na pana Bodena. Vy jste říkal jednu věc a to, že směrnice o ochraně údajů mm, nezaplňuje ty eh, bezpečnostní eh, mezery, které tady jsou. Eh, Můžete být konkrétní, protože se nám blíží lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Nyní paní Romero. Děkuji, pane předsedo. I já Podobně jako kolegové eh, jsem znepokojena eh, těmito informacemi, protože vždy, když tady diskutujeme o cloudových technologiích, tak se zdá, že je to takové tabu, nikdo vlastně neví, o co se jedná, kde se to nachází, eh, všechny ty údaje. Ale zdá se, že ta věc je v podstatě technicky velice jednoduchá, alespoň z těch vysvětlení, které se nám dnes tady odpoledne dostalo, je Eh, vidět, že Evropa neměla dostatečný zájem i do hloubky této problematiky. Chybí tady zájem, soustředění, což je veliká chyba. Samozřejmě, že tady eh, o tom můžeme diskutovat. Eh, mluvíme o kybernetické trestné činnosti a kybernetické bezpečnosti, ale vlastně nemluvíme o ochraně práv občanů, o ochraně osobních údajů. Nejde tady jenom o kybernetickou trestnou činnost. To je sice jedna věc, eh, že pro ní se používají tyto nové technologie, ale vede to ještě k dalším následným a mnohem závažnějším věcem, jako je zneužívání osobních údajů. A my Tady projednáváme balíček o ochraně osobních údajů a přitom tam vůbec není zjevná tato provázanost například s těmito novými cloudovými technologiemi. Takže ehm, teď se ukazuje, že naše údaje přestávají být pod kontrolou, že je možné, že státy začnou ukládat naše údaje fyzicky někde úplně jinde, třeba ve Spojených státech, kdekoliv za hranicemi. Je potřeba toto problematiku řešit otázka možná i mezinárodního práva. A pokud to tak je, tak to musí řešit komise. Každopádně balíček na ochranu osobních údajů musí o cloudových technologiích hovořit, musí se tam zmínit, abychom mohli alespoň minimálním způsobem reagovat na ty nejnaléhavější problémy, které s těmito technologiemi souvisí. Hovoříme o tom, že chceme eh, vytvořit eh, post eh, ochránce osobních údajů v Evropě a tak podobně a tak podobně, ale když my tady zároveň s tím bez jakékoliv kontroly a ochrany dáváme naše osobní údaje třetím zemím, tak kde to jsme? Toto jsou skutečně urgentní záležitosti, které musíme řešit, musíme je zakomponovat do diskuze o balíčku o osobních údajů, takže ještě jednou oběma našim vystupujícím velice děkuji. Děkuji. Teď je potřeba, aby měli také naši eh, řečníci čas reagovat. Pokud se už nikdo z poslanců zeptat nechce, vrátím se tady na pódium a předám slovo nejprve panu profesoru Bigovi, nebo možná pan Boden půjde první. Prosím. Thank you very much for... Děkuji za všechny tyto dotazy. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat paní Intervelt za její práci v této oblasti, protože ta se této problematice věnuje mnohem déle než jakýkoliv jiný poslanec, nakolik vím. Jenom taková drobnost. Dnes eh, jsem mluvil o zákonu eh, FISA, což je něco jiného než zákon o vlastenectví. A já v té své zprávě jsem se snažil říci, že zákon eh, FISA byl víceméně přehlížen a v podstatě pokud jste nejste američními, americkými občany, je tento zákon pro vás eh, horší. Pokud jde o ten termín pro pozměňovací návrhy, který se nám blíží a co s tím uděláme, na straně 48 uvádíme určité předběžné návrhy a doporučení, které teď mohu schrnout. Za prvé, že bychom měli uh, nějak setřídit současné výjimky, které se týkají poskytování údajů cloudovými technologiemi do zahraničí, protože to není jenom eh, problematika závazných korporátních pravidel, ale je to také problém vzorových smluv, eh, bezpečných přístavů a tak dále a tak dále. To znamená, že stávající výjimky nedávají žádnou ochranu proti eh, politickému dohledu v podle takových zákonů, jako je FISA. Řada údajů, řada úřadů už se staví proti e, těmto nedostatkům, ale mějme na paměti to, že cloudové technologie jsou poměrně nové a že e, jde především o e, ten dopad zákona FISA na e, používání cloudových technologií, což, co je ta důležitá věc, na kterou musíme dbát. Pak je tady další věc e, a to, že bychom měli okamžitě provést akademickou studii této věci, protože je skutečně zarážející, že v Evropě je tak málo akademiků a vědců, kteří by se skutečně dohloubky touto problematikou zabývali a situaci analyzovali. Nemyslím teď jenom legislativu Spojených států, ale jiných třetích zemí, kde je cloudová technologie nesmírně důležitá podobné analýzy doposavat neexistují. Na jedné ruce bych vyjmenoval aktivní akademiky v této oblasti, takže je to skutečně spíše náhodou, eh, že jsme dnes tady mohli vystoupit s touto prezentací, eh, že eh, se jak se naše problematika dala připojit té problematice kyberbezpečnosti. Další věc, kterou chci zmínit, je, že bychom měli varovat evropské občany, že když uloží své údaje do cloudu, podle jurisdikce určité země čelí riziku, že eh, budou jejich údaje mm, a i oni sami sledováni bez nějakého důvodu, který by měl oporu v evropské legislativě. A mm, tak si myslím, že že můžu říct, že ve Šlesvicku Holštinsku eh, je snad nejlepší regionální ochrana osobních údajů. Tam se začaly touto problematikou hodně závažně mm, zabývat, eh, vydali varování eh, občanů v souvislosti s cloudovými technologiemi. Pak chci říct ještě jednu věc a to, že Sofie Intervale to říkala, bohužel neexistuje žádná právní ochrana, jak se bránit podstatě neexistují žádné eh, technické a právní záruky proti tomuto masovému eh, sledování, tak jak jsem to demonstroval na společnosti AT&T. Neexistuje ochrana před legislativou třetích států, která toto umožňuje. Neexistuje mm, žádný bezpečnostní audit nebo něco eh, podobného, co by dokázalo postihnout takovéto tajné sledování, například z území Spojených států. Jedinou alternativou je, že se budou eh, poskytovat cloudové technologie, které budou čistě podléhat evropské legislativě, že to nebude jenom hardware, ale že to bude i software a ten by měl být eh, založen na otevřeném kódu, kde bychom se měli zacílit eh, tak na 50 veřejného sektoru do roku 2020. To vše by bylo v souladu s dalšími cíly, které byly stanoveny v rámci Evropské unie a její informační politiky v minulosti. Ale zase se vracím k tomu, že pro mě je více než zaražející, že eh, tato věc eh, byla doposavat Evropskou komisí opomíjena a také mm, ji opomíjely úřady na ochranu osobních údajů. Děkuji, nyní pan profesor Bigo. Já k tomu doplním eh, ještě toto. My hovoříme o mezistátních vztazích, ale musíme si uvědomovat, že evropští občané třeba vůbec nemají na výběr, když třeba nějaká společnost přejde do cloudu a oni musí přejít s ní. Proto je velice důležité, aby jednotlivci jako takoví obdrželi dostatečné varování, ale aby také společnosti které něco takového chtějí udělat kvůli lepšímu profitu, lepšímu managementu a tak dále, aby chápali, co to dělají. Protože oni to často nechápou nijak lépe než evropští občané. A to je velmi důležitá věc. Ano, tak to bylo velice jasné. To bylo velice jasné a já si myslím, že pokud nejsou žádné další otázky eh, do křížového výslechu, tak se můžeme dostat eh, ještě k dalšímu bodu, který se také týká tohoto celého kyberbalíčku. A to je bod číslo 14. Budeme hovořit o potenciálu cloud computingu v Evropě. Spravodajkou je Judith z Argentiny. Ale nejprve poděkujeme tady našim oběma panům kolegům za příspěvky do diskuse. Děkujeme, že jste za námi přišli, pane Bigo, pane Bovdene. A teď eh, má slovo paní Sargentini, aby nám představila návrh stanoviska pro výměnu názoru. Máme na to půl hodiny. Máte slovo. Děkuji. No já ne, asi nemám mluvit půl hodiny. Ne, ne, ne, to samozřejmě ne, říká pan předseda. Ale to je e, dobrá připomínka, protože pak máme ještě jeden bod na pořadu jednání, než skončí naše zasedání. Já se snažím dodržovat čas, pokud jde tedy o sled bodu na pořadu jednání. Takže teď máte slovo vy. Děkuji vám, pane předsedo. Já už jsem si myslela, že jsem vás nachytala na třešních. Ehm. Děkuji panu Bigovi, panu Bovdenovi, že jsou zde, že zůstanou snad zde v místnosti pro tuto první výměnu názorů o cloud computingu zde v tomto výboru za přítomnosti komise. Před časem mě navštívili lidé z Amazon Evropa a mluvili se mnou o tom, co děláme. Já jsem si myslela, že mi chtějí prodat nějaké knihy a DVDčka, a v podstatě oni řekli, v podstatě ano, ale také pronajímáme eh, prostor v kyberprostoru, to znamená, e, pronajímají prostor online a je to velký, velká část jejich biznesu. A já jsem se jich ptala, byla jsem trochu naivní, e, když mi tedy pronajmete e, takto místa v tom cloudu, tak to, bude, e, tak to budou data vysející pomyslněm oblaku nad Evropou a budou bezpečná a paní mi řekla, ano, ano, to tak bude. A pak jsem si uvědomila, když ta paní odešla, že vlastně to tak asi nebude, protože Amazon je americká společnost. E, stanovisko, které sepisuji ohledně cloud computingu, je e, podle článku 50 pro, e, pro výbory ITRE a JURY. My se zabýváme otázkou ochrany dat a otázkou kyberkriminality. Pro mě je to otázka nalezení nějakých hranic pro cloud computing. Cloud computing je hudba budoucnosti. Ráda bych věřila komisi, která říká, že vytvoříme 2,5 milionu nových pracovních míst do roku 2020 a že eh, vytvoříme 160 miliard euro v rámci našeho HDP. To by bylo všechno hrozně krásné, ale ono se to nestane, pokud nebudeme mít žádná řádná pravidla, která by zajistila eh, fungování toho evropského, skutečně evropského cloudu. Potřebujeme velmi striktní zákony na ochranu evropských občanů a evropských společností proti zločincům a proti třetím zemím a proti vlastním vládám. Jedině tak můžeme vytvořit bezpečný evropský cloud. Musíme to dobře promyslet. Pan Bowden eh, správně hovořil o tom, že se to týká webového e-mailu. Eh, mně se právě aktualizoval iPhone nebo iPad eh, kvůli nějakým problémům tady z místní sítí, někdo myslí na osobní soukromé fotografie, já mám na mysli spíše soukromé bankovnictví, protože všechny internetové banky fungují v cloudu. A kde? Že ano. Je to vaše pojišťovna, která vám umožňuje změnit si adresu nebo vkládat nové informace do pojistného profilu online. To je to samé. Kde to ukládají? Kde ta data jsou? Má e, zdravotnická složka, má, má anamnéza, kde to je? Já bych skutečně nechtěla, aby zrovna do toho někdo nahlížel a už vůbec ne nějaká třetí země. Momentálně je cloud computing v podstatě americká činnost, americká sféra eh, a tam to asi je velký biznis, ale v Evropě to velký biznis není. Zatím to není. Ale mohl by být, Eh, pakliže ovšem nebudeme dovolovat společnostem, aby využívali cloud, který je někde jinde eh, na světě. Ovšem v rámci existujících pravidel, existujících poznatků víme, že ve skutečnosti to tak je. Posíláme svá data do Ameriky. Ale aspoň je dobře, že to víme. U cloud computingu to je takové veřejné tajemství. My to v podstatě víme, ale často si to neuvědomujeme. Musíme chránit občany proti zločinu, proti zahraničním vládám a proti vlastním vládám. Proto potřebujeme pracovat na třech věcech. Na hardwareu, softwaru a na té třetí věci, a to jsme my, na zákonech. A já si nemyslím, že komise může zahájit úspěšný evropský cloud computing, pakliže nebudeme mít dostatečné, dostatečnou legislativu pro evropské vlády a evropské firmy, tak, aby tyto svůj cloud computing prováděli v rámci evropské, plně evropské jurisdikce. Těším se na spolupráci s vámi všemi. První výměna názorů pravděpodobně proběhne během štrasburského týdne v březnu. Pakliže už jste někdo o tom přemýšleli, prosím řekněte mi, co jste vymysleli. Vypracujeme samozřejmě také úplně prvotní návrh stanoviska, o kterém už v březnu budeme diskutovat. Já vám zatím děkuji za pozornost. Děkujeme vám, paní Sargentini. Tak, a teď diskuse, dámy a pánové. Kdo chce co říct? Na co se chce zeptat? Pan Trianta Filides, prosím. Děkuji. Eh, chci poděkovat Judith za tento přístup. Je to přístup, eh, se kterým mohu jedině souhlasit. Cloud computing je pro mě dosti mlhavá sféra, ale asi to může mít nějaké výhody pro biznis. Eh, ovšem je zde riziko, že se celá tato oblast stane neřiditelnou. Rád bych upozornil na to, co už v podstatě zaznělo, je potřeba řešit otázky jako řízení, odpovědnost, datové transfery, jurisdikce, jak říkala Judith. Je potřeba být velice opatrní. Z našeho hlediska, z hlediska Libé, musíme pracovat na základě principu, že technologický pokrok nesmí omezovat práva nebo nesmí být zaváděny na úkor ochrany osobních dat. Co tím chci říct? Musíme být opatrní, musíme se zejména zaměřovat na silná pravidla, silná práva subjektů dat, musíme se zaměřit na nepravidelnosti a nerovnováhy v oblasti odpovědností, musíme se zaměřit na nevýhody pro spotřebitele v obecnější sféře tím, že budeme zajišťovat jejich ochranu. Těším se proto na spolupráci s Judith. Děkuji vám za pozornost. A my děkujeme vám, pane Filide. Komise nebo rada, chcete intervenovat po té, co jste si vyslechli, to, co jste si vyslechli od naší paní zpravodajky? Komise? Ne? Jo? Tak prosím. Děkuji vám, pane předsedo, za slova. Já jsem šéfem oddělení pro cloud computing v DG Connect. A rád bych paní zpravodajce a ostatním členům výboru Libe tímto nabídl technickou podporu z naší strany, pakliže ji budete potřebovat v procesu přípravy vašeho stanoviska. Jsme velmi rádi, že výbor Libe se o toto téma aktivně zajímá, je to téma velice důležité a myslím si, že naši kolegové z DG Justice vám také rádi poskytnou veškerou pomoc. Tady kolegové hned eh, za mnou se zabývají eh, s smlouvami v digitálním světě z DG Justice. Myslím, že lidé od ochrany dat tady asi dnes nejsou. V podstatě eh, jedna z hlavních výzev cloud computingu je to, že místo toho, že máte data přímo pod svou kontrolou, jsou ta data přesunutá někam, kde nad nimi přímou kontrolu nemáte. V podstatě jsou někde v počítači na druhém konci internetu. Takže Eh, jedno z hlavních témat je ten, ta potenciální ztráta veškeré kontroly, jak se s tím vypořádat. A na druhou stranu zde vidíme ten obrovský potenciál, pokud jde o hospodářskou výkonnost a různé jiné výhody. Samozřejmě chápu obavy výboru Libe, jde hlavně o ta rizika, ale Myslím si, že když už se touto věcí zabýváte, musíme ta rizika zvažovat vzhledem k příležitostem, jaké cloud computing nabízí. A já si myslím, že tady je hlavní to zaujmout ty nejdůležitější defenzivní pozice, aniž bychom přitom příliš riskovali. Co tím chci říct? Například je zde mnoha nových technologií, mnoha výzkumných programů, my je podporujeme v rámci DG Connect, které umožňují bojovat proti některým těm problémům, které zde zazněly během diskuse. Jsou tu různé věci jako fragmentace dat, do, eh, na, na malé kousky, tak aby nikdo, kdo se dostane k jednomu kousku informací v nějakém datovém centru, si nemohl složit celkový obrázek o tom, na co se to dívá. Jsou různé techniky eh, a jsou poměrně slibné pro zpracování eh, zašifrovaných dat, takže není třeba je dešifrovat. Jsou technologie pro zprávu způsobu šifrování dat během přenosu a během ukládání a e, jejich navrácení do e, bezpečných míst na e, následné zpracování. Takže dělat lze celou řadu opatření, my se tím aktivně zabýváme, snažíme se vypracovat nové postupy, nové technologie v této oblasti. Pokud jde o obavy eh, ohledně přístupu ze strany eh, orgánů činných trestním řízení. My se k tomu vyjadřujeme ve svém komuniké. Ehm, pan Bovden se o tom také zmiňoval. Nemyslím si, že vše, co říkal, je zcela přesné. Um, on tam citoval různé neoficiální dokumenty, pokud jde o vzájemnou právní podporu a tak dále. Je to každopádně proces, který zatím nebyl ukončen a e, je to jedno z hlavních témat, kterými se komise zabývá, aby e, zajistila dostatečnou ochranu při mezinárodních transferech dat a při přístupu orgánů činných trestním řízení k těmto datům. Každopádně e, rád podniknu bilaterální diskuzi s paní zpravodajkou o tom, jak jednotlivá ustanovení tohoto stanoviska mají vypadat. Ty prezentace dnes odpoledne byly velmi rychlé, a nedostatečně, nedostatečně podrobné a myslím si, že máme dobrou šanci, že většinu z těch obav se nám podaří rozptýlit. E, už nebudu zacházet do dalších podrobností, řeknu jenom to, že celá řada témat e, budou, bude, bude řešena e, příslušnými smluvními ustanoveními. Tím eh, se můžete chránit jako poskytovatel nějaké služby i jako spotřebitel, jako koncový uživatel. A když říkám, že my na tom začínáme pracovat, tak to jsme my, DG Justice a eh, DG Connect. A v podstatě jde o to, jakou smlouvu dostanete, když vám někdo nabízí službu cloud computingu. Je potřeba zajistit, aby ta smlouva byla spravedlivá, transparentní a rozumná. A doufáme, že výbor Libe nás v této práci podpoří. Já nevím, jestli kolegové z DG Justice eh, se k tomu také chtějí nějak vyjádřit, ale je to práce velmi důležitá, protože pokud jde o pracovní skupinu podle článku 29, Eh, která ve svém stanovisku z 1. července loňského roku také říká, že veškerá podpora, kterou můžete dostat pro to, abychom zajistili, že cloud je to pravé pro nás, jako pro koncové spotřebitele a uživatele, ať už jste soukromá osoba nebo korporátní, korporátní těleso nebo vládní úřad, eh, ta podpora se vám rozhodně hodí. Většina relevantních informací tedy je obsažena v našem komuniké, Eh, jak říkám, s paní zpravodajkou jsme připraveni detailně diskutovat, podobně jako s jakýmkoliv jiným členem nebo členkou výboru LIBE, který, kteří o to požádají. Now. Děkuji komisi. Možná, že předsednictví. Tady má zástupce, který by se chtěl vyjádřit. Pokud ne, tak se dívám směrem k panu Bodenovi. Kdybyste stručně mohl zareagovat, tak prosím a pak dáme slovo paní zpravodajce. Děkuji, že jsem, že mám příležitost rychle zareagovat na to, co říkal zástupce komise. ty o tři body. Šádeng, tedy, tedy třepy informací, to genetika paralelně pro zpracovávání, to zpracování zašifrovaných dat, ta stav technologie je takový, že je to příliš pomalé. V podstatě teď není žádná realistická technika, která by to mohla zvládnout. A co se týče těch jednání mezi Evropskou unii a Spojenými státy, tak já nevím o nebo neznám nějaké nedávnější nebo novější veřejné informace o stavu těch jednání. Abychom, rádi bychom se s nimi seznamili. Děkuji a teď paní z Argentíny. Já ráda přijmu příležitost využít té, té, využít té nabídky, kterou nadnesla komise a dovolte mi ještě jednu poznámku o šifrování. Já chápu velmi dobře, že by to mohlo pomoci boji proti kyberkriminalitě, ale nepomůže nám to proti tomu sledování ze strany třetích států, protože tam jsou o krok vepředu před námi. A co se týče těch dohod se Spojenými státy, které se vyjednávají, ještě nelze předvídat, jaký bude ten výsledek. Zatím eh, to ještě tady není eh, hotovo, víme, že to bude nějakou dobu trvat a Spojené státy by u všech těchto oblastí, jako je SWIFT a jména, jména evidence, před tím, než uzavřou dohodu, kde budou obsaženy ty hlavní zásady o soukromí, základních právech a tak dále. <clears throat> Takže to má své politické důvody, že taková smlouva ještě nebyla schválena. <clears throat> A pak jsem eh, se chtěla ještě vrátit k té situaci, která bude výhodná pro všechny. Pokud nestanoví, nestanovíme správné limity, tak pořád bude, pokud jste společnost, eh, pořád bude pro vás výhodnější si to, eh, všechny ty aktivity s cloudovým computingem si udělat někde jinde, eh, kde je levněji. <clears throat> Možná, že to není součástí debaty na tomto výboru, ale já si myslím, že bychom naší ekonomice prospěli kdybychom podpořili cloud computing eh, v naší vlastní legislativě. <clears throat> Děkuji vám, eh, paní zpravodajko. <clears throat> Ta debata byla velmi zajímavá. <clears throat> Vypadá to, že nás čekají ještě eh, je, čeká nás ještě řada nepříjemných možná zážitků ale určitě se k tomu vrátíme ještě v budoucnosti několikrát. protože ještě potřeba, aby se vyřešily některé procedurální věci mezi výbory. A až se podaří je vyřešit, tak budeme moci stanovit také lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji všem účastníkům, našim hostům. Jejich prezentace byly nesmírně e, zajímavé a vzhledem k tomu, že tady nevidím zpravodaje následujícího bodu, paní e, McIntyre, ale už přechází, Dorazila jste právě včas. Je to náš závěrečný bod. Jinak eh, zítra budeme pokračovat v 9 hodin a teď budeme hovořit o trestně právní ochraně eura a ostatních měn proti padělání. <clears throat> Euro není jenom jednotnou měnou. EU ale je to také velmi významná mezinárodní eh, měna. To znamená, že musíme dělat něco proti padělání bankovek celé EU, abychom vytvořili komplexní systém ochrany. Měn. 5. února komise předložila návrh směrnice o ochraně eura. Jde o trestně právní ochranu. O tom tedy teď budeme jednat. Nejprve tady je paní Nacen z DG Justice, z Evropské komise, která nám tento návrh bude prezentovat. zde. tady, paní Nacen, máte slovo. Mimo mikrofon. Mike, the mic, Mrs. Nacen. Yes, please. I think we're there now. Yes, it works. Thank you very much indeed, Chairman. že už to funguje. Dobrý den. <clears throat> My jsme velmi rádi, že takto brzy můžeme prezentovat náš eh, úplně nový návrh, který byl přijat komisí 5. února. Předložila ho komisařka Redingová, komisař Cemetas a komisař Ren společně. <clears throat> Komisařka Redingová. Tento návrh bude také předkládat na Radě ministrů eh, na začátku března. Jak už tady bylo řečeno, padělání eura a dalších měn je zdrojem znepokojení v EU. Třeba bychom zachovali důvěru, <clears throat> pravost měny je to důležité pro občany, finanční instituce, společnosti. Musíme udržet vysokou míru důvěry veřejnosti a nezapomeňme ani na to, že například lidé, kteří <clears throat> se setkají s padělky, tak jim to není eh, kompenzováno, <clears throat> i pokud je přijali v dobré víře. Jak už říkal pan eh, předseda, tak eh, na podělání se podílejí skupina organizovaného zločinu. Není to jenom o to, že je to snadné padělat, ale dnes už jsou k dispozici velmi vyspělé technologie. Bezpečnostní prvky eura jsou vysoce kvalitní, ale je to trochu známka také úspěchu eura, že se to stalo středem zájmu organizovaného zločinu. Dnes je to druhá nejvíce obchodovaná měna v mezinárodním měřítku a používá se v mezinárodních transakcích. <clears throat> Od zavedení eura v roce 2002 jsme se uh, už setkali s velkým množstvím padělaných bankovek. Odhaduje se uh, objem těch padělaných uh, bankovek na 500 milionů euro to jsou ale jenom ty odhalené padělky. V roce 2012 bylo odhaleno 531 tisíc eh, padělných bankovet, které musely být saženy eh, z oběhu. Eh, jejich odhalování je čím dál tím těžší vzhledem k těm velmi vyspělým technologiím. Europol také říká, že <clears throat> narůstá trend padělků a že tedy eh, to budeme muset dále sledovat v budoucnosti. Vznikají nové tiskárny a mincovny, které eh, se je potom potřeba likvidovat. <clears throat> Měna, která se používá v 17 českých státech a používá 330 eh, milionů občanů, je zájem, středem zájmu a proto bychom měli uzavřít některé mezery v naší legislativě. Je to pro nás velmi hodnotná věc. <clears throat> Myslím, že je to v zájmu celé EU a proto si myslím, že si euro zasluhuje vysokou míru ochrany. <clears throat> Až to teď jsem hovořila spíše o euro, ale měl bych také říci, že ta ochrana by se vztahovala prostřednictvím tohoto návrhu i na další měny v Evropské unii. I to je potřeba zdůraznit, že kromě eura se to vztahuje i na všechny ostatní měny. Vyplývá to už z ženevské umluvy z roku 29 o padělcích. Tam eh, už byla stanovena zásada nediskriminace. Nelze tedy nastavovat pro euro vyšší úroveň ochrany než pro ostatní měny. Článek 83.1, což je náš právní základ, také změně o padělání platebních prostředků, takže tam konkrétně eh, není uvedena žádná měna. A jsou tady také možnosti výjimek. Asi stojí za to také upozornit eh, na skutečnost, že máme už řadu opatření eh, v rámci našeho právního řádu. Jsou to administrativní opatření, školení. <clears throat> Nebudu teď zacházet do podrobností, ale možná by stálo za to zmínit o tom, že u, těch, u té trestně právní ochrany už máme tu ženevskou umluvu, která stanovuje sankce. Díky tomu už jsme eh, zavedli určitá opatření. Potom tady máme z roku 2000 rámcové rozhodnutí, které zavádí definice a trestně právní sankce, ale už eh, je to pochází z doby před 13 lety, před zavedením eura a ta stávající opatření do určité míry už neodpovídají dnešní době. Odstrašovací potenciál není dostatečně efektivní a nedosáhli jsme těch výsledků, eh, které jsme doufali, ve které jsme doufali protože jsem mluvila o té š- způsobené škodě, třeba 500 milionů euro. Rámce rozhodnutí také nemá úplně stejný právní účinek jako směrnice. Rámcová rozhodnutí lze eh, zaimplementovat rozdílným způsobem ve členských státech, takže i to je další důvod, proč se snažit přijmout směrnici, aby se zaplnily stávající mezery. I tak bych chtěla pozornit na to, že ten náš nový návrh není nějak radikálně odlišný. Snaží se jenom zaplnit ty mezery, které pořád v legislativě panují, ale do značné míry vlastně kopíruje to staré rámcové rozhodnutí. Vyjasňuje určité otázky, zpřesňuje ostatní, ponechá tam stejné definice, které už máme v rámcovém rozhodnutí. A také se tam zavádějí minimální pravidla pro sankcí. Návrh jako celek se zaměřuje na ty nástroje, jež již byly identifikovány prostřednictvím různých konzultací, které by měly vést k posílení ochrany eura Vedli jsme rozsáhlé konzultace s členskými státy, s praktiky, s experty a také se eh, eh, Evropskou centrální bankou. A všichni ti partneři identifikovali ta opatření, která jsou teď eh, obsahem toho návrhu. Hlavní otázky jsou efektivnější vyšetřovací nástroje pro vyšetřovací orgány tak aby měli stejné nástroje jako u ostatních typů eh, organizovaného zločinu. Na druhé bychom chtěli zajistit, aby to předávání padělených bankovek přes národní střediska mohlo probíhat do okamžiku, kdy jsou skonfiskovány, tak aby všechny ty bankovní a úvěrové instituce se mohly postarat o vydávání pravých bankovek Můžete se k tomu vyjádřit i můj kolega z OLAFu. Potom eh, bychom chtěli zefektivnit odstrašovací opatření tak, abychom zavedli tím, že zavedeme maximální pokuty nebo tresty, také za distribuci padělaných bankovet a potom bychom tady tím zavádíme minimální sankce těm maximálním, bych asi měl říci, že <clears throat> ty už jsou obsaženy v rámci rozhodnutí, je tady eh, stanoveno minimálně osmileté odnětí svobody. Je to relativně vysoká, vysoký trest. Vždycky to tak bylo a odpovídá to i praxi ve členských státech, kde padělání bankovek je považováno za závažnou trestnou činnost a je to přísně trestáno. My teď chceme eh, tyto sankce stáhnout i na distribuci, což předtím nebylo pokryto nějakou trestně právní eh, sankcí. Distribuce je samozřejmě velmi důležitá, produkce to je něco, co se může odehrát eh, na území EU nebo mimo a jinak je potřeba se také postarat o to, abychom eh, zabránili oběhu padělaných bankovek. Takže pokud se nezaměříme i na distribuci, tak si myslím, že by to bylo jenom částečná, eh, částečné odstrašování. Jde tedy o to, aby distribuce byla trestním činem, který bude zahrnut do naší sankční politiky. Řada tiskáren nebo dílen byla pedagogický den byla objevena v zahraničí. A teď jde o to, jak také postihnout ty distribuční kanály do Evropské unie. Evropská centrální banka a další strany jsou toho názoru, že to je efektivní způsob, jak se zaměřit na <clears throat> vše, veškeré aktivity. Zavedli jsme také minimální tresty, šesti měsícové vězení za produkce a distribuci padělku. Je tady řada pojistek. <clears throat> Doufáme, že se nám tím podaří lépe odstrašit pachatele. <clears throat> a že eh, se podaří eh, předcházet této trestné činnosti. <clears throat> Maximální eh, sankce nestačí, takže potřeba drobnit i o minimální sankce. Tím, že zavedeme ty minimální tresty, tak tím posílíme odstrašující efekt protože teď bude více pravděpodobně, že skončíte ve vězení, spíše, že dostanete nějakou pokutu. Ale e, jsou tady i pojistky a ty minimální sankce tedy budou platit pouze pro ty nejzávažnější trestné činy, tedy výroba a distribuce a pouze v těch případech, kdy bude plněna podmínka určitého objemu prostředků. Jež teď eh, panují velké rozdíly mezi čínskými státy. Eh, v úrovni minimálních sankcí je to od 0 až po 10 let. A tyto rozdíly navádějí k tomu, aby se lidé vyhýbali těm zemím, kde ty sankce jsou eh, velké. Zatímco samozřejmě chceme, aby naše sankce odstrašovaly a byly účinné, tak eh, také musí být přiměřené, proto máme systém kaskády, který umožňuje rozlišovat výši trestu, v různé právé hodnoty, takže tam rozlišujeme méně závažný trestný čin, to je méně než 5000 euro. Do té, do té úrovně může eh, členský stát zavést pokutu místo trestu odnětí svobody tím zohledňujeme menší závažnost. Potom máme jednu střední kategorii, tam, kde to je mezi 5 tisíci až 10 tisíci eury, kde budou muset členské státy zavést nějaký eh, trest eh, odnětí svobody, ale <clears throat> ten eh, například nebude, mít, nebude moct být kratší než 6 měsíců. Potom jsou to ty částky nad 10 tisíc euro, kde si myslíme, že je to přiměřené, protože Eh, si myslím, že eh, jenom tak náhodou se eh, padělání nedopustíte a proto je dobře mít nějaký, nějakou minimální sankci pro takto velký objem. A i nadále budou platit zásady vnitrostátního práva pro výkon trestu, což znamená, že tady bude určitá diskreční pravomoc soudců, takže soudci se budou moci vybrat v tom rozpětí mezi minimálně a maximální úrovní. A budou se tady moci rozhodnout e, také, e, nebo přihlednout k určitým polehčícím okolnostem, pokud to tak v těch daných zemích funguje, pokud například bude první e, e, trestný čin, nebo pokud to bude nezletilý. Také existují určité alternativní tresty. Těch je celá řada. Doufáme, že přiměřenost. Pan předseda přerušuje, kdybyste mohla <laughs> ukončit, protože už mluvíte 20 minut. Děkuji, rád bychom ještě dali slovo zástupci Olafu a potom paní zpravodajce. I apologize indeed. Máte pravdu, omlouvám se, že jsem se tak rozpovídala, ale chtěla jsem ještě říci, že všechna tato opatření by měla nabídnout vyváženost a k našemu návrhu budou ještě doprovodná opatření týkající se vyšetřovacích nástrojů a konfiskací a to už se může probrat kolega z OLAFu. Děkuji za pochopení, pane předsedo. Děkuji paní Nacen a teď si vyslechneme zástupce OLAFu, paní Margarete Hoffman. Máte slovo, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat také kolegyni za úvodní prezentaci i já se představím, jsem E, strategickou ředitelkou OLAFu a odpovídám za tento důležitý legislativní návrh. Jak víte, tak DG e, Justice a OLAF jsou hlavní instituce odpovědné za tento návrh směrnice na ochranu eura proti padělání. Jak už řekla paní Nucen, já se soustředím na Eh, dvě záležitosti, které jsou, souvisejí eh, s paděláním, to znamená jednak vyšetřovací nástroje, článek číslo 9 a převádění eh, zabavených výnosů článek číslo 10, protože to jsou dvoje opatření, která jsou nová, když srovnáme tento návrh s rámcovým rozhodnutím z roku 2001. Tyto dvě záležitosti jsou eh, zařazeny do návrhu na žádost eh, Evropské centrální banky Europolu členských států proto, aby se napravily slabiny současné legislativy. Takže my jsme provedli rozsáhlé konzultace, průzkumy, kontaktovali odborníky. Skutečně jsme provedli co možná nejširší konzultaci pokud jde o praktické obtíže, na které se naráží a které vyplynuly z konzultace, především přeshraniční spolupráce mezi příslušnými úřady. Takže bych stručně popsala tu situaci v některých členských státech, například v Itálii. Zatím ještě nejsou k dispozici vyšetřovací nástroje, které se obvykle používají pro organizovanou trestnou činnost a přeshraniční případy, aby bylo možné bojovat s přeshraničním paděláním eh, eur, ať už jde o kontrolu dodávek a tak podobně. Jak už řekla paní Knucen, padělání měny často souvisí s organizovanou trestnou činností, což zase brání přeshraničnímu vyšetřování v některých případech, kdy začne vyšetřování v jednom členském státě, kde byly padělené mince šířeny, ale vyšetřování nemůže být úspěšně dokončeno nebo není možné s ním pokračovat ve státě, kde probíhala výroba, protože tam chybí řádné vyšetřovací nástroje. Takže chceme tento problém vyřešit. A to tak, že jsme vypracovali článek 9, kdy všechny členské státy musí přijmout opatření nezbytná proto, aby mohly bojovat s paděláním měny. Není to v podstatě pro vás nic nového, protože podobná ustanovení nebo úplně stejná ustanovení najdete ve stávajících nástrojích, například ve směrnici, která má předcházet obchodování s lidmi z dubna roku 2011. A teď se dostávám k druhému bodu, eh, tomu druhému nedostatku, který vyplynul eh, z konzultací ohledně současného legislativního narámce a to, že v tuto chvíli neexistuje na Evropské unii povinnost eh, pouze možnost podle nařízení 1338 předávat zadržené padělené mince, to se týká pouze padělených euro, minci pro účely analýzy a rozpoznávání padělků, které jsou v oběhu. V praxi došlo na případy, kdy úřady odmítli předat eh, padělané eurobankovky a euromince pro účely analýzy ještě předtím, než skončí trestně právní řízení. Podle našeho názoru je toto velice důležitá věc, protože převod takovýchto padělků teprve po skončení trestně právního řízení eh, už pro nás není tak cené, dochází ke značnému spoždění, protože řízení trvají někdy i roky a teprve poté jsou nám padělané mince či bankovky předány k rozpoznání a další analýze. V mezidobí padělky mohou nadále eh, být v oběhu, což je tedy závažný problém. Našli jsme tedy řešení, kdy jsme stanovili nikoli pouze možnost, nýbrž povinnost pro úřady a soudní orgány, aby zpřístupnili zadržené bankovky na NAX a KNAX těmto dvěma eh, centrum pro analýzu a eh, rozpoznávání, a to již během trestně právního řízení. O tom tedy hovoří článek 10 nového návrhu. To jsou dva body, které jsem chtěla dopodrobná vysvětlit a kdybych to měla schrnout, ještě bych řekla, že komise se domnívá, že tento návrh je skutečně důležitým krokem ku předu eh, v boji proti padělání eura a dalších měn. Lze to samozřejmě vyvodit také ze statistických údajů, do kterých eh, teď nebudu zacházet, ale víme, že ten eh, návrh přichází skutečně včas, eh, je dobře zpracovaný, tak aby zapadl do současného právního rámce a napravuje nedostatky, které se objevily v předchozím návrhu. Evropská komise, DG OLAF a DG Justice Eh, se spoléhá na vaši podporu, na podporu paní zpravodajky McIntyre a celého parlamentu. Doufáme, že schválíte tento důležitý nástroj, který má pomoci potírat padělání eura a dalších měn. Děkuji za pozornost. Pan předseda, děkuji paní Nace a paní Hoffman a teď už předávám slovo paní McIntyre, naší zpravodajce. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zástupkyním komise i OLAFu za jejich vystoupení. Myslím, že všichni vítáme opatření, kterým se má bojovat proti padělání eura. Samozřejmě, že to ovšem, že totiž padělání eura má dopad, velice negativní dopad na evropská hospodářství. A to dokonce i na země, které euro nemají jako eh, svou měnu. Já se dom, domnívám, že důležité je si uvědomit, že název tohoto nástroje je ochrana eura a dalších měn. Také eh, si myslím, že je správné přeskoumat rámcové rozhodnutí, protože už je poměrně zastaralé, tak jak to uvedla zástupkyně komise. A já se velice těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že zpracujeme užitečnou zprávu. Je tady několik věcí, na které bych už nyní poukázala a možná by eh, se k ním komise mohla vyjádřit. Já se osobně domnívám, že odhalování je v této věci eh, tím nejvhodnějším odstrašujícím nástrojem, alespoň tak to funguje v mé zemi, ve Spojeném království a ehm, já chápu, že komise říká ano, my jsme nastavili nejvyšší maximální tresty, ale eh, chyběly nám minimální tresty a protože hm, maximální tresty nepřinesly žádoucí výsledky, uvažujeme teď o zavedení minimálních trestů. A já bych eh, tady ráda měla nějaké konkrétní důkazy, které by ukazovaly na to, že zavedení minimálních trestů bude funkční. A další oblast, to už je taková drobnost, článek číslo 8, 1b. Tak tady si říkám, jak to bude prakticky fungovat, protože zase říká, že každý členský stát přijme opatření nezbytná ke stanovení soudní příslušnosti svých soudů pro trestné činy, Eh, uvedené v článcích 3 a 4, je-li pachatel jeho státní příslušník. Já si myslím, že, eh, že policie vyšetřuje běžně eh, trestné činy páchané na území daného státu. ale pak máme k dispozici například evropský zatykač pro přeshraniční mm, trestné činy. Ale tento článek naznačuje, že každý stát má být odpovědný za trestné činy eh, svých občanů v jiných státech. A zajímalo by mě, proč tomu tak je, proč je tady tento odstavec zapracován, jaký je jeho smysl, kde by bylo možné to eh, ozřejmit a také, jak to bude v praxi fungovat. A jinak celkově vítám to, že eh, se snažíme aktualizovat tento legislativní nástroj, aby odpovídal dnešní době. Plně ho podporuji a těším se na spolupráci s kolegy. Thank you for the report. Thank you. Děkuji vám mnohokrát za zprávu, za předložení dotazů, za názory. Vidím, že i paní Matěje by se k tomuto chtěla vyjádřit jako stínová zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo. Funguje to, ano, výborně. Děkuji vám. EPP eh, tento návrh směrnice vidí velmi ráda, pokud jde o boj s paděláním peněz. Je to otázka přeshraniční trestné činnosti a tady jsme samozřejmě proti. Padělání peněz poškozuje evropské občany, když si máte zaplatit řízek u řezníka, najednou vidíte, že vaše 20-eurová bankovka je falešná, nemáte druhou a v podstatě nedostanete eh, ani když těmito bankovkami platíte v dobré víře, nedostanete žádnou eh, kompenzaci, protože vám ji zkrátka seberou. A je tím poškozená i Evropa. Eh, jak nám řekla zástupkyně komise, jedná se minimálně o půl miliardy euro, což je naprosto nepřijatelné. Takže tento návrh komise je velmi dobrý, protože hovoří o ochraně eura v celém prostoru Evropské unie. Tím se posílí Ženevská konvence, zavede se princip nediskriminace, pokud jde o jiné měny v evropském teritoriu, Hovoří se zde o minimálním, minimálním trestu 6 měsíců odnětí svobody a e, umožňuje také využívání evropského zatýkacího rozkazu, takže to pomáhá Europolu, Eurojustu, konec konců Eurojust e, je jedna věc, kterou jsme zavedli kvůli boji proti padělání peněz. A tato, tento návrh na, pomůže těmto in, institucím v jejich vyšetřovací práci. Abych se chtěla komise zeptat na jednu věc. Když říká komise, že byla zklamána eh, výsledky boje proti padělání peněz, znamená to tedy bankovky nebo mince? protože hovoříme vlastně o e, národních ustanoveních v jednom případě, které neumožnili dovést tu bitvu v terénu až do vítězného konce, ale pokud jde o padělání celkově, tak zde máme ustanovení, která jsou jaksi lepší, zejména v oblasti bankovek. E, ale nemyslím si, že ten postup je nějaký ohromující. Takže vás chci zeptat, jestli jste spokojeni s těmi Eh, stávajícími pravidly. Dobrá, říká pan předseda, byly to velmi konkrétní otázky. Ještě než skončí naše dnešní odpolední zasedání, máte zhruba minutu na reakci, pokud chcete reagovat, případně pokud chcete konkrétně odpovědět na otázky, které zazněly. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, jsme velmi rádi, spokojeni a vůbec šťastní, že tento návrh se setkal s pozitivní odezvou zde ve výboru Libé a těšíme se na úzkou spolupráci s paní spravodajkou a stínovými spravodaji. Děkujeme za to, jak pozitivně jste náš návrh přijali. Eh, dovolte mi říci, paní McIntyre řekla, že můžeme pak dále diskutovat. Já bych chtěla říci eh, ještě jednu věc k té jurisdikci. Pakliže jsem správně pochopila, tak jste se ptala na článek 8 odstavec 1 písmeno B. Paní McIntyre, k tomu vám mohu říci jen toto. Toto ustanovení už bylo v tom rámcovém rozhodnutí a je to konec konců i v Ženevské konvenci. Takže je to spíše takové přejímání ustanovení Ženevské konvence do evropského zákona. Pokud chcete další informace, můžeme to vyřešit bilaterálně později. Děkuji vám za pozornost. Pan předseda bez mikrofonu. A znovu zahájíme naše zasedání v 9 hodin zítra dopoledne. Děkuji.